Uh, Dámy a pánové, vážení kolegové, zaujměte místa, prosím. Jsem nikdy nečekal, že uh, budu moci uh, zasednout v předsednickém křesle nejdůležitějšího výboru v Evropském parlamentu výboru pro zahraniční záležitosti. A my jsme to stručně probírali. Elmar Brock přijde až za 10 minut a já jsem navrhoval mm, a říkal jsem si, že by předseda Jiří Vůzek mohl eh, začít s jednáním, protože asi o dva nebo tři dny starší než já, ale potom Silvio říkal, že já jsem zase nejdéle slouží tady poslanec eh, v Evropském parlamentu Jerži a vypadá mnohem starší než ty, tak, tak mám tedy eh, tu čest vás tady všechny přivítat. A je mi to pro mě velkou ctí a s velkou ctí zde také vítám jeho excelenci v ministra zahraničí Jordánska, pana Nasera Judyha. A určitě je třeba, abychom vám řádně eh, zatleskali. And we are very happy that your ambassador is... A jsme velice rádi, že zde můžeme přivítat i vašeho velvyslance a velice si vážíme eh, práce vašeho velvyslance. Eh, a jsme velice rádi, že jeho veličenstvo král navštíví parlament poměrně brzy. Dámy a pánové, já nebudu eh, si užívat eh, déle té příležitosti hovořit k vám a eh, budu i jenom několik minut s poslušným služebníkem tohoto výboru, jakmile Elmar Brok přijede, tak zase odstoupím, takže to bude naposledy, co jsem kdy předsedal zde. Vaše excelence, oslovte prosím výbor pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu. Ve jménu Boha milosrdného a slitovného děkuji mnohokrát za vaše slova, pane Eh, máte 10 minut, než předseda eh, Helmar Brok přijde, takže je potřeba to rychle stihnout, aby až přijde, aby už se jenom odpovídalo na otázky. Ale já musím říct, že je to opravdu pro mě veliká čest eh, přistoupit tady před to, tento výbor. Naposledy jsem zde byl před dvěma lety kdy jsem tedy měl tu čest eh, se setkat s členy tohoto výboru a při vší skromnosti vyslechnout mnohé rady eh, a vy oba pánové, ovšem musím říci, vypadáte eh, mladí a prosperující a jedině vaše moudrost a zkušenost je tím, o co opíráme naše vztahy s Evropou a, a co nám pomáhá překonávat e, jaksi e, výzvy. Moudrost je nedocenitelná, mě je velikou ctí, že mohu sedět po vaší levici. Chtěl bych říci, že od mé poslední návštěvy zde před dvěma lety, co se týče evropsko-jordánských vztahů, jsme jak si absolvovali několik významných událostí. Za prvé eh, Jordánsko získalo eh, eh, pokročilý status před rokem a půl ve vztazích k Evropské unii. Na to jsme opravdu velmi pišní. A je to odrazem vynikajících vztahů, které máme s Evropou a je to taky závazek ze strany Jordánska, pochopitelně, které mám to čest zastupovat, závazek ze strany Jordánska pokračovat eh, na cestě dalšího posilování vztahu s Evropou a další událost, ke které došlo před několika týdny, kdy proběhlo setkání pracovní skupiny EU e, Jordánsko o pobřeží Mrtvého moře e, v Jordánsku. A to si bude mnoho Jordánců léta pamatovat, když viděli tady e, tu solidaritu Evropy s Jordánskem, s jeho veličenstvem králem, s jeho způsobem vedení politických a ekonomických reform v Jordánsku. A já se domnívám, že přítomnost eh, těchto různých zástupců z Evropy, z komise, z eh, parlamentu, z různých eh, orgánů. Řada poslanců z Evropského parlamentu se zúčastnilo, byli tam zástupci občanské společnosti, politických stran, médií, bylo to opravdu nádherné setkání lidí, kteří se setkali se svými jordánskými partnery, to znamená s jordánskou občanskou společností, s politickými stranami, s jordánskými médii, podnikateli a e, samozřejmě e, e, zástupci různých evropských společností a podobně. Byla tam řada zástupců vlády a e, vrcholem byl oběd podávaný e, e, panem, teda jeho vlčencem králem a závěry tohoto pracovního setkání. To byl nejenom důkaz pevných vztahů mezi Evropskou unii a Jordánskem, ale také e, vírou a důvěrou Evropské unie v Jordánsko a v jordánského krále, že skutečně e, jeho veličenstvo vede e, moudře jaksi naší zemi. Bylo to důkazem důvěry v Jordánsko a Jordánce a Eh, to především tedy důvěry eh, v pokračování na cestě ekonomických a politických reform. V těchto dnech zase slavíme desáté výročí Jordánsko-Evropské asociační dohody a za posledních deset let eh, se událo tolik věcí, tolik projektů bylo realizováno, tolik iniciativ, že je to opravdu velice, velice úspěšné a já jsem moc pišný na naše vztahy s Evropou a skutečně se zavazujeme eh, využít každou příležitost pro další posilování a zlepšování našich vztahů a stále říkáme, že s Evropou to není jenom přátelství, to je daleko víc, to je skutečné partnerství. Partnerství eh, při vytváření modelu, vzoru, ze zemí, které jsou z rozdílných částí eh, světa a posledních 18 eh, měsíců ukázalo, jak ty eh, modely, jak si mohou jak si mm, sloužit k, k vytváření lepších podmínek i lepších vztahů. Já se těším na návštěvu paní až Eštnové v Jordánsku a Eh, zvláštně těší práce Bernardina Leoneho a všichni naši přátelé v Evropské unii, v komisi i v parlamentu. Eh, jinak to, co jsme, čeho jsme byli svědky, to znamená podpora politickému procesu a současně podpora na straně ekonomických výzev, kterým Jordánsko čelí, podpora projektů, eh, podpora malých a středních podniků, způsob, jakým, jak si komplexně přistupujeme k dopravě, energetice a, a vodním zdrojům, když to slouží nejenom Jordánsku, ale celému regionu. A e, tak to také e, chápeme že e, úspěchy Jordánska v posledních e, letech nás těší a, a jak si musíme brát ovšem v úvahu i další výzvy, kterým budeme čelit a nejlépe to bylo popsáno velice tím mocným evropským poselstvím na adresu nejenom Jordánska, ale i daleko za jeho hranice. Takže já vám velice děkuji za toto přátelství a partnerství a my také díky vám všem tady v Bruselu a jinde. Velice oceňujeme vaši, eh, jaksi, mm, eh, váš přístup k otázce volného obchodu a eh, mobility mezi EU a Jordánskem, což je téma, o němž začneme jednat příští měsíc. Dámy a pánové, já vás nechci nudit hromadnou informací, které již znáte. A jak říkal Eh, tady pan předseda, je to jedno z jaksi nejslovutnějších výborů, zahraniční výbor Evropského parlamentu, takže já předpokládám, že hovořím nejenom s osobami daleko inteligentnějšími než já, ale také s velmi dobře informovanými uh, Eh, představiteli. V říjnu 2011 v Jordánsku jsme zasedali na břehu Mrtvého moře na ekonomickém fóru a já jsem se účastnil jednoho setkání, které se jmenovalo Geostrategické scénáře pro rok 2012. Moje první prohlášení na tom sezení, ono to bylo eh, přenášena živě. Byl tam eh, kolega Musa z Ligy arabských států, eh, nyní eh, tedy mm, prezident Egypta, Tony Blair tam byl. A já jsem v tom svém prvním prohlášení říkal, že to je, to je směšné, pro, že by kdokoliv z vás předpoklad, že by hovoří o geostrategických scénářích pro rok 2012, protože my jsme tady seděli v říjnu 2010 a žádný z nás absolutně netušil, co se v tomto regionu v roce 2011 stane. Takže my teď bude, hovoříme o dnešní realitě, ale eh, v, a, a, a v tom, co předpokládáme, ale určitě to budeme předpokládat špatně, protože rok 2011 byl velmi bouřlivý rok pro střední východ na severní Afriku a podobně jako mnozí z vás ten, užívám, tak jak si znám ten pojem arabské jaro, spíš bych řekl, že eh, to je spíš arabské probuzení. Není to první arabské probuzení. První probuzení ze strany eh, ovšem lidu této části světa. My jsme hrdí na to, že 70 naší populace je mladší 30 let, takže je to hlavně populace mládeže a to se týká celého středního východu a severní Afriky. To znamená, že je přirozené, že mládež eh, chce, eh, žádá spravedlnost, žádá rovnost, důstojnost, chce příležitosti, chce mít příležitost účastnit se formování své budoucnosti a své možnosti účastnit se na vládnutí sami sobě. A někteří z nich skutečně byli, jak si byli zbaveni této možnosti eh, a uplatňovat svá politická práva. A proto eh, eh, z důvodu této dlouhodobé deprivace potřebovali, aby jejich hlasy byly slyšet. A ve finále lídři Severní Afriky a Středního východu Eh, já jsem známý tím, že hovořím jasně, takže představitelé této části světa měli možnost volby ze tří možností. Vzhledem k tomu, že jak si věděli, že dochází ke změnám a že ty změny budou nevyhnutelné, tak půjdete cestou těch změn a přizpůsobíte se institucionálně Eh, eh, jak si tou atmosférou, anebo budete odolávat změnám a ponesete důsledky toho, jak jsme to viděli v mnohých arabských zemích, anebo budete ty změny povedete sami. A já jsem hrdý na to, že můžu říci, že jeho veličenstvo jordánský král předjímal tyto změny a sociální reformní programy zahájili několik let před tím takzvaným arabským jarem nebo arabským probuzením. A to jsou fakta, to nejsou žádná kliše, to nejsou zbožná přání. Jsou to fakta. Mám udělat pauzu? Děkuji velice, pane Peterinku. Mohu pokračovat, pane? Ano, jistě. Takže kde jsem to skončil? To jsou fakta, na něž jsme velmi hrdí. Je skutečností, že v Jordánsku, tak jak to popsala Cathy Ashton. Eh, byla to reforma bez chaosu, byla to reforma, která předjímala potřebu změny, takže jsme zahájili před mnoha lety eh, ekonomické a politické a sociální reformy Eh, jak to často jeho veličenstvo líčí. Někdy to byly dva kroky kupředu, jeden krok dozadu, ale nicméně eh, proběhlo to kontrolovanou, kontrolovaným způsobem a ta reforma je nevratná. Eh, a a je to v srdci, Jordánsko, v srdci středního východu vždy, vždy bylo považováno za křižovatku e, civilizací a tak je tomu i dodnes. E, je to křižovatka Eh, která představuje celou řadu příležitostí a Jordánsko zůstává na křižovatce středního východu a je to rozhodně most přezi východem a západem, severem a jihem. Lidé se někdy ptají, proč uděláte dva kroky dopředu a jeden dozadu? Co je ten faktor, který nemáte pod kontrolou? Z hlediska politických reform někdy regionální politika si sama sebe vynutí. My jsme absolvovali tři války od roku 2003 do roku 2008 v regionu, kde vzdálenosti jsou zanedbatelné. V roce 2003 válka v Iráku, 2008, teda 6 válka v Libanonu, 2008 válka v Gaze, čili Občas musíte prostě nasměrovat pozornost a zdroje na události, které se konají a které vlastně nemáte pod kontrolou. A samozřejmě politicky absence eh, životaschopného procesu jednání eh, vyřešení problému palestinsko-izraelského eh, konfliktu a tato absence také samozřejmě zpomaluje politickou reformu v řadě zemích, nejenom v Jordánsku, které je eh, současně jedním z významných aktérů. Eh, co se týče ekonomických reform, připomínáme stále světu, že Jordánsko má svoje ekonomické výzvy, Jordánsko má svůj podíl ekonomických reform a problémů jako každý, ale lidé si musí uvědomit, že Jordánsko dováží 96% své energie. Jenom v loňském roce, v roce 2000 2011 jsme museli řešit dvě eh, obtížné a problematické věci. Za prvé, cena ropy vzrostla o 50 dolarů od roku 2010 do roku 2011 a každý nárůst o 1 dolar představoval 25 milionů dolarů navíc zátěže na jordánský rozpočet každým rokem, to znamená 50 krát 25 milionů a pro zemi jako Jordánsko je to opravdu velká finanční zátěž. A druhá zátěž bylo přerušení Eh, dodávek Egypta do eh, plynu, egyptského plynu do Jordánska, protože plynovod byl v roce 2011 12krát vyhozený do povětří a 12krát došlo k přerušení dodávek tu na týden, tu na dva, tu na měsíc, ale každý den přerušení dodávek plynu představovalo další zátěž na jordánskou ekonomiku kolem 50 milionů dolarů denně, čili 140 dní přerušení dodávek po 12 milionech denně, to je tedy opravdu velká zátěž. A v tom si v tom ještě musí běžet dál ekonomická reforma, reformní plány a, a samozřejmě eh, je eh, jak si potřeba brát v úvahu, co se děje. Nicméně eh, proces změn, ke kterým došlo v Severní Africe a ve středním východě, na středním východě, je tedy buď revoluční nebo evoluční. A máme dva příklady revolucí rychlých, Eh, briskních revolucí se změnou režimu, s trochou násilí, které ovšem bylo poměrně omezené a, konce, a, a eh, to bylo tedy v, Jordan, v, pardon, v eh, Egyptě a Tunisku. A potom dlouhodobé násilí, které vedlo k velmi božlivým událostem v terénu, které bohužel ještě trvají. To jsme zaznamenali nebo zažili v Libii, Jemenu a v Syrii, kde to pokračuje dodnes. A a potom je tam ta evoluční fáze a já jsem hrdý na to, že mohu říci, že jeho veličenstvo věří v moc mládeže, v potenciál mládeže a díky tomu Jordánsko eh, jak si pohlíží do budoucna a děláme všechno, co můžeme pro to, abychom mládeži dali moc a příležitost podílet se na formování budoucnosti. Čili co jsme dělali v roce 2011? Jeho veličenstvo, když pozorovalo začátek arabského jara, říkal, že to je příležitost to pozitivně využít pro eh, urychlení našich ekonomických, eh, plánů ekonomických, sociálních a našich reform, protože ten náš plán, dva kroky dopředu, jeden krok dozadu, bude pokračovat dál, jak jsem to říkal, z důvodu prostě určitých událostí, které nemáme pod kontrolou. Ale ten závazek je jasný a, a, eh, a její a aplikace v terénu je naprosto viditelná a hmatatelná. Takže jsme vytvořili výbor pro eh, k, k, národní dialog, ten se soustředí na dvě témata. Především je to vypracování moderního volebního zákona a dále zákona o politických stranách. Král totiž řekl, to není nekonečný proces, který eh, budeme brát tak, jak jde. Je v naš, vláda je, musí být vláda, která vzešla z parlamentu, z většiny zvolené do parlamentu. A proto, abychom, tak má vypadat správná vláda, proto, abychom měli moderní, soudobou, eh, eh, moderní, eh, současný volební zákon, to je základ. A my máme v Jordánsku politické strany, existují, desítky let existovaly politické strany a mnozí z vás jistě taky vědí, že kromě jedné nebo dvou k organizo- platform organizovaných s jasným eh, programem, tak ty ostatní to jsou pouze strany, které se buď identifikují s nějakým člověkem, nebo prostě nemají platformu. Je to jejich právo, ale náš zákon o politických stranách se snaží vytvořit jakousi kulturu politických stran, která podpoří mládež ve vstupu do politických stran, aby byli aktivní v kontextu politických politických stran. A aby tyto politické strany mohly být eh, zvoleny do parlamentu, aby eh, prostě lidé hlasovali za to, co ty strany představují, než za to, kdo jsou. A náš výbor pro národní dialog za tři měsíce, který tedy měl jako termín, eh, vypracoval tyto návrhy a potom Eh, začal jednat s opozicí, která říkala, chceme předložit 29 pozměňovacích návrhů k ústavě. A jeho veličenstvo tady zase se postavilo do čela eh, toho eh, to procesu a Káral řekl prostě já nechci přepracovat jenom 29 eh, odstavců eh, ústavy, já chci přepracovat celou ústavu. Takže eh, ta komise dostala asi 14 týdnů na přípravu návrhu nové ústavy. Jedná se nyní o změnu 42 článků, ne 29. Parlament již tuto změnu, ústavní změnu odhlasoval a nová ústava vstoupila v platnost one září. A tyto Eh, novely eh, ústavy obsahují za prvé, mimo jiné, teda poprvé a možná poprvé v regionu, nezávislou komisi pro dohled nad volbami eh, ať už to jsou tedy komunální nebo parlamentní. A nejenom, že bude mít dohled nad volbami, ale tato komise bude mít také pravomoc vést volby sama. A v minulých pár dnech se o tom jednalo, to je to úplně čerstvá věc. Tato komise bude také vybírat datum konání voleb a způsob průběhu voleb, uplatnění mechanismů a zapojení všech eh, jaksi zúčastněných stran v zemi. Čili to je, myslím, naprosto nové. Eh, další novely Eh, ústavy se týkají ústavního soudu, který bude interpretovat ústavu, který eh, je jaksi mimo eh, běžný systém soudnictví a parlamentního mechanismu. Dokončili jsme, nebo vytvořili dokončili jsme návrh zákona, jak jsem říkal, o politických stranách, o volbách, zákon o obcích, takže budou moci probíhat také komunální volby. Ty všechny návrhy byly už předloženy do parlamentu. Včera byl předložený do parlamentu zákon o ústavním soudu a za týden nebo dva chceme předložit ten volební zákon s tím, že do té doby parlament dokončí to, co je potřeba na základě eh, novel eh, novely eh, ústavy. Politické reformy, ekonomické a sociální reformy jdou ruku v roce. to je tandem. Nemůžeme mít politické reformy a váhat nad ekonomickými reformami. Zavázali jsme se, přestože těch výzev je mnoho, eh, zavázali jsme se k ekonomickým reformám. Absence míru a bezpečnosti v regionu je zdrojem velkých obav. Nicméně Jordánsko se prezentuje jako oáza stability, jak mnozí z vás laskavě eh, řekli o Jordánsku. A v tom arabském probuzení lidé volají po spravedlnosti a rovnosti a životě, který by byl důstojný palestinská otázka přesto zůstává eh, významným eh, eh, momentem. Není možné dosažení skutečného arabského jara bez míru na Středním východě. A mír na Středním východě nenastane, dokud se nevyřeší izraelsko-palestinský konflikt. V tomto směru naše stanovisko je dobře známé. Je to řešení dvou států s, s životaschopným eh, palestinským státem eh, v hranicích z roku 67 a bezpečnou, eh, bezpečný izraelský stát s tím, že oba tyto státy budou žít ve stabilním a prosperujícím středním východě. To je náš přístup k tomuto problému a tak bychom si přáli také užitečně přispět a ti, kteří sledují naše úsilí v Jordánsku za posledních 600 sedm týdnů, víte, že Jordánsko je nejenom zprostředkovatelem, prostředníkem a není jenom pozorovatelem, je také účastníkem pět eh, posledních témat, které budou projednávat palestinci s, s Izraelem. Jeruzalém, uprchlíci, voda, hranice, bezpečnost. Všech pět těchto témat se týká jordánských zájmů a jordánské bezpečnosti. Všech pět se nás dotýká. A když my jsme se pokusili přitáhnout Palestince a Izraelce ke stolu, aby jednali v Jordánsku, protože jsme pevně přesvědčeni o tom, eh, že ta slepá cesta, která, jsme, eh, která tady byla roka půl v minulosti, že to škodí, škodí eh, škodí to všem, nikomu to neprospívá a dál nás to vzdaluje od řešení, které všichni hledáme. Takže já musím říci, že jsme absolvovali pět kol jednání palestinců a Izraelců, nebo s, s nimi, a já jsem se většiny těch jednání zúčastnil, atmosféra byla srdečná, pracovní, rozdíly byly veliké v postojích, tam ta, ta propast je hluboká mezi nimi, ale více než 60-letý konflikt okupace jste starší než 44 let a e, takže nelze očekávat, že by ta jednání mohla být krátká nebo, nebo snadná, ale musíme zajistit, aby ta jednání, která zase jsou pozastavena, aby jak si bylo vyvinuto maximální úsilí, aby se vrátili k jednacímu stolu. Jsou tady rozdíly v interpretaci, Ehm, z, eh, z toho procesu dva, z roku 2003 do roku 2011. Eh, poprvé byla stanovena jasná časová linie, kdy tedy bude naplánována příprava 90 dní na předložení návrhu, dalších 90 dní eh, k dosažení pokroku na těch dvou tématech, potom dalších 7-8 týdnů, pardon, měsíců na dosažení dohody a tak dále interpretace toho, kdy začíná těch 90 dní, jestli to je 26. října, já tady mi naznačují, že už jsem vyčerpal svůj čas, takže už jenom pět minut. Ale chtěl bych říci velmi stručně, že mír na Středním východě je pro všechny nesmírný závazek. Mír na středním východě je, znamená klid duše pro zbytek světa. To je, to je konflikt, který je globální, který má eh, v jaksi eh, kořeny a, a zasahuje celý svět. Ještě pár slov k Syrii. Já bych řekl, že jakožto sousední země se Sýrií máme velké obavy a, a, a jak si je to v e, krve prolečí, e, jak si je nepřijatelné. Snažíme se spolu s Arabskou ligou udělat e, maximum pro to, aby se našlo politické řešení. My nechceme prostě žádné další zásahy, které by destabilizovaly region. Já tím bych asi skončil a odpověděl bych potom na věci, které jsem tady neřekl v rámci vašich otázek. existuje skupina přátel Jordánska v Evropském parlamentu a když dovolíte, já bych si troufl říct, že snad všichni jsme jste tady přátelé Jordánska a pohlížím na vás jako na přátelé Jordánska. Jsem velice hrdý na naše vztahy a zavazujeme se eh, naše vztahy dále rozvíjet a děkuji vám za pozvání. Thank you very much for... Děkuji za eh, váš proslov, za všechny ty informace. Mám ten pocit, eh, že se jedná o něco velmi pozitivního. A ukazuje to, že eh, reformu lze dělat za různým cílem. Takže věřme, že váš postup bude úspěšný oproti tomu, když se podíváme jinde. Takže otevírám debatu a první, kdo se hlásí, je Michal Galer. Děkuji a, a vítejte, pane ministře, na zasedání našeho výboru. Je dobré, že jste přišel mezi nás a že máte dobré zprávy, alespoň z vaší země. Všichni uh, držíme uh, vašemu státu uh, palce v reformním uh, snažení politická, sociální, hospodářská reforma musí jít ruku ruce a já doufám, že eh, tento proces eh, bude pokračovat ve vaší zemi hladce. Jsem si také jist, že politicky Evropská unie se svými eh, tedy ve spolupráci s vaší zemí bude moci jej pozitivně podpořit. Zeptal bych se spíš na, dal, na, jiného, na jinou věc. Jste členem Arabské ligy. Jak se vnitřně eh, stavíte k libijské krizi, říká eh, řečník. Syrské, opravuje se řečník. Ne, ne, ne, myslel jsem syrské krizi. Co byste mě mohli tlumočit? No, jak je tam to I a I, tak se to tak plete. Arabská liga se k tomu eh, staví tak, že eh, se jedná eh, o konflikt uvnitř členského státu. Nebylo to dlouho, ale teď, je to, teď k tomu došlo několikrát. A pokud se podíváte na zemi, jako je Tunisko, která prošla revolucí, má reformní vládu, volby, a potom je tam země, jako je Saudská Arábie, kde je všechno jiného než reforma. Potom tady máte vaši vládu, která se pokouší nebo aktivně eh, provádí reformu vnitřní, tak eh, všechny tři tyto země jsou na stejné straně a tlačí na eh, režim v Damašku, aby se zdržel násilí a aby eh, otevřel cestu ke změnám. Jaký jsou eh, tyto tři velice odlišné země motivovány k tomu, aby zaujali stejnou pozici vůči Sýrii? Možná byste nám mohl eh, trošku popsat debatu uvnitř Arabské ligy v téhle věci. A potom pokud jde o Sýrii, jak daleko došly vaše snahy k přijetí uprchlíku Řekl jsem zase Libie. Řekl jsem zase Libie. Tak uprchlíky ze Sýrie. Víme, že Turecko na svých hranicích připravuje eh, eh, přijetí uprchlíků. Do jaké míry eh, jste připraveni v Jordánsku a kolik uprchlíků jste zatím ze Sýrie uvítali? A předpokládáte například příchod křesťanských menšin, už eh, k vám přicházejí, když jsme viděli eh, osud křesťanů v Iráku, kteří museli eh, uprchnout k vám nebo k Sýrii, no, tak se trošku bojíme, jestli by se něco takového nemohlo stát i v Sýrii, vzhledem k těm nepokojům tam. Nikdo uh, není uh, dokonalý, ale eh, vy jste špatným příkladem toho, že jste hovořil příliš dlouho, takže eh, dejme tomu dvě minuty a potom na půl minuty, tak abych nám zbyl čas na debatu. Paní Gomez. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane ministře, eh, že jste přišel a že jste se vyjádřil k internímu procesu reform. Já doufám, že opravdu budou že opravdu zafungují, protože tady mám velice smutnou zprávu od Freedom House, 2012 o arabském eh, jaru a její globálním dopadu, kde, eh, ze které eh, Jordánsko nevychází příliš dobře, pokud je o politická práva a politické svobody. Akorát ostupí nad Iránem a Saudskou Arábií. Eh, my si vážíme velice vaší role, kterou hrajete v zahraničí. Vážíme si toho, co jste říkal včera, že Jordánsko vstoupí eh, k smlouvě o nešíření eh, jaderných zbraní a o k úmluvě o konvenčních jaderných zbraních a biologických zbraních a že chcete zůstat bez jadernou zónou. Jak bys, jaká doporučení byste udělal na adresu Evropské unie? pokud jde o postoj k Iránu. Potom k Syrii. My si vážíme té podpory, eh, kterou vyjadřujete syrskému lidu, ale mm, jak si myslíte, že bychom mohli pomoci eh, syrské opozici překonat roztříštěnost, což je věc, eh, která se musí do budoucna stát? A bylo by Jordánsko ochotné v arabské lize podpořit eh, vydání prezidenta Asada mezinárodnímu eh, soudnímu tribunálu, hm, jakož i ostatních, kteří vedou tu eh, násilnou, krutou kampaň proti syrskému lidu? Paní Nejc. Pane předsedo, vážení kolegové, pane ministře, jménem skupiny liberálů vás vítám v tomto parlamentu a děkuji za expoze úvodní. Já jsem tady nebyla na tu první část, tak omlouvám se. Takže možná, že už to odpověděl na moji otázku a v takovém případě se opravdu omlouvám. Mám totiž dvě otázky. Vždycky jsem obdivovala, eh, jakým způsobem královny eh, v Jordánsku napomáhali budování občanské společnosti. A tím se dostávám eh, k otázce, Jakou úlohu hrají jordánské ženy ve stávajících reformách? A jsou nějaká zvláštní ustanovení k vybudování eh, větší rovnosti mezi pohlavími v Jordánsku? To je první otázka. A druhá otázka souvisí s konfliktem mezi Palestinou a Izraelem. Ráda bych eh, se dověděla vaše názory k aktuálnímu stavu eh, usměřování mezi Hamasem a Fatahem a mm, dopadu, jaký to má na mírové rozhovory. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych velice ráda jménem eh, z frakce Zelených pana ministra velice srdečně uvítala a, a také vám děkuji o, o, za popis stavu reformy vaší zemi. Mohl byste nám upřesnit, co ty e, reformy budou znamenat pro více než 2 miliony palestinců ve vaší zemi, takzvaný, e, takzvané obyvatele západního břehu, e, kteří jsou zaostalí, pokud jde o státní instituce a jejich rozhodování není tak snadné jako pro ty eh, na východním břehu. A potom eh, eh, podpora Evropské unie pro Jordánsko. Jordánsko dostává 200 milionů eur v různých programech, samozřejmě ve srovnání se Saudskou Arabí, která v roce 2011 poslala na prakticky miliardu eur Můžete nám eh, říci, eh, jaké podmínky jsou eh, svázány s tou pomocí, kterou dostáváte v Jordánsku a jestli máte opravdu za cíl udělat z Jordánska demokracii. Pokud jde o lidská práva, tak tam bych vás odkázala na samozřejmě vaši pověst, která je mnohem lepší než vaše eh, sousední země, pokud jde například o eh, souboru schromažďování a názoru. A v Jordánsko nedávno přistoupilo k umluvě o protimučení, ale za poslední deset let eh, tam podle Human Rights Watch nedošlo k žádnému velkému posunu a místo 120 Eh, jste se dostali na 128. místo, pokud jde o svobodu tisku ve světě. A, eh, a také eh, velvyslanec Arami z Arabské ligy z delegaci Mašeku tady byl včera a říkal nám, že uvnitř Arabské ligy je velká jednota a velká touha po reformách. Máte také takový dojem a jakou roli hrají jordánské reformy uvnitř Arabské ligy? Děkuji. Sir Robert. Pane předsedo, mm, děkuji. Pane ministře, vítejte. E, reprezentujete zemi, která je majákem e, zdravého rozumu, e, zejména díky, tedy na Blízkém východě a zejména díky vašemu králi. A já bych se zeptal na následující. Teď, když Hamas opustil Damašek, proč Jordánsko nenabídne domov eh, eh, centrále Hamasu, tím by ukázal ještě větší zdravý rozum a pomohlo by eh, v jedné skupině lidí, se kterou my musíme jednat, abychom vyřešili problémy na Středním východě. Za druhé, vzájemné přibližování mezi Fatahem a Hamasem je možné, aby fungovalo, zejména vzhledem k tomu, že Izrael nejenom prostřednictvím eh, nebo ústy svého premiéra, ale i eh, vzhledem ke své politice rozděl a panuj, prostě může to fungovat. A za třetí, vztah mezi Jordánskem a Izraelem. V Izraeli je teď hodně pravicová vláda, zejména a ministr zahraničí, který je tak trochu v extrémní, když to řeknu mírně. Ovlivnilo to nějaký vztah mezi Jordánskem a Izraelem nějakým škodlivým způsobem? A závěrem. Myslíte si, pane ministře, že eh, kvartet je tak trochu nafouklá bublina? My z Evropy platíme docela hodně, eh, abychom pomohli, ale ten, kdo eh, ani si neříkáme si žádné podmínky a ale ten, kdo platí, by měl udávat tón. A teď to vypadá, že kvartet funguje akorát k tomu, aby pan Blair lítal po, v středním východě, ale on a nic jiného. Co by se mohlo udělat pro to, aby ten kvartet nakonec vůbec fungoval? Dobře. Pan Majer. Děkuji, pane předsedo, a vítám vás, pane ministře. I eh, jménem eh, naší politické frakce tady v Evropském parlamentu vás vítám. Máme jeden společný jmenovatel v arabském světě a tím je že eh, v islámské vlády se stále častěji dostávají k moci a velice brzy u vás v Jordánsku proběhnou volby a zdá se, že je možné, aby největší eh, strana, ta vyhraje tyto volby, byla islamistická. Vzhledem k vašim vztahům se Syrií, podaří se eh, vaší eh, vládě přijímat uprchlíky? Ono se čeká nějaké tři tisíce uprchlíků v nejbližší budoucnosti. A potom také po reformách v Jordánsku vzhledem k tomu, že eh, vyhraje asi islámská strana, bude, eh, bude to pokračovat tohleto? A také bych se zeptal, eh, co si myslíte o stížnostech izraelského o státu a o tom řinčení zbraněmi a retorice o útoku na Irán. A závěrem, Existuje Národní opoziční eh, rada, externí opozice v Jordánsku. Jak se k tím vystavíte? Thank you very much. I mean, uh, certainly a... Děkuji. Zazněla tady celá řada vystoupení a důležité otázky a já se pokusím eh, co nejlépe na ně odpovědět. Eh, jaká je vnitřní motivace, pokud je o Arabskou ligu? Myslím si, že v posledním období je velmi povzbudivé, že Arabská liga opravdu udává tón a snaží, že, eh, snaží se řešit arabské věci na arabské půdě a vy jste tady zaměnil eh, tu Sýrii s Líbí ve vaší otázce a, a myslím si, že totiž pozice Arabské ligy v polovině roku 2011 k Líbii, ty, ten pevný postoj byl základ, na, na kterém se vlastně eh, tady pokračovalo i potom, pokud jde o rezoluci 1973. Eh, A vlastně se tady vycházelo z té pozice Arabské ligy. A eh, tady myslím si, že to neuškodilo té věci, že Arabská liga tady vlastně udala tón pro mezinárodní společenství. Tedy členové Arabské lidy ligy by neměly být v takové pozici, aby si řekli, eh, že nějaký zásah jim byl vnucen. Ovšem, pokud je o Syrii, tak ta situace je jiná, tam je to mnohem složitější Arabská liga eh, vedla diskuzi na toto téma a měli jsme 8 nebo 9 setkání zahra- ministrů zahraničích eh, Arabské ligy, kde jsme se snažili tu situaci vyřešit. Měli jsme jedno usnesení za druhém a dokonce jsme v jednom usnesení navrhli, že se obrátíme na Radu bezpečnosti, aby přijela arabský plán, který byl předložen eh, jakožto politické řešení syrského problému, ale potom přišlo veto v Radě bezpečnosti a potom jsme si řekli, že jako Arabská liga Eh, půjdeme na eh, národní schromáždění a pokusíme se eh, učinit další kroky, ale pak jsme měli také zasedání v Tunisku, přátel Sýrie, a to ukázalo, jak je Sýrie důležitým tématem a, a, a doufejme, že tady to bude významným úspěchem. Pokud jde o tady Arabskou ligu, tak tam samozřejmě e, každá země má nějakou jinou charakteristiku a já tady samozřejmě nemůžu někoho soudit, musím e, hovořit pouze za Jordánsko a mohu říci, že společným jmenovatelem je, že chceme politické řešení. Nechceme občanskou válku v Sýrii. Nepřejeme si tady e, nějaké rozstříštění země nebo spory chceme eh, teritoriální integritu. Syrie je mnohem složitějším tématem, možná, že tady eh, u toho je příležitosti odpovím i na další otázky, třeba na uprchlíky a na... Tady je otázka složení syrského obyvatelstva, protože eh, demografická situace je taková, jaká je. Jsou tady křesťané, arabští sunité, jsou tady šíité a další druzové jsou tady. A je tady mnoho menšin v Sýrii, které dohromady možná jsou většinou. Eh, <clears throat> máme tady opravdu mm, eh, také prezidenta, a jeho rodinu, který také jsou eh, z menšiny. A prostě hovoří se hodně o těch menšinách a že ta situace bude muset být upravená a pak tady máme opozici Eh, nevím, jestli mohu říci, že to je fragmentované, jak tady někdo řekl, ale rozhodně by se nedalo říci, že to je sjednocená eh, eh, opozice. Máme tady Syrskou národní radu, Syrskou armádu, nezávislé obyvatele, zkrátka mnoho lidí, kteří bojují za svou důstojnost a svá práva a naráží na násilí Připravujeme se tady na eh, to, že by k nám začaly přicházet křesťané. Ne, my se eh, nepřipravujeme. V Jordánsku máme tu dobrou situaci, že křesťané a muslimé žijí ve skvělé harmonii už po mnoho století a eh, také křesťanská menšina v Jordánsku je součástí naší společnosti, důležitou součástí. Eh, já nevím, jestli odpovím na tu otázku o uprchlících, když řeknu, že musíme být velice opatrní, pokud jde o eh, čísla, protože ti lidé, kteří přikročili eh, do dnešního dne hranici, a já jim budu možná říkat uprchlíci, tak to je asi 4 tisíce lidí. Ale ti lidé, kteří přešli přes hranici legálně, pouze, protože pouze navštívili Jordánsko, protože my tady nemáme vízovou povinnost mezi Jordánskem a Sýrií, tak eh, oni zkrátka mohou přijít a zůstat a to je 80 tisíc v posledních 11 měsících. Neříkají si uprchlíci, my jim neříkáme uprchlíci, nekategorizujeme je tak, nejsou registrováni a, a eh, neposílali jsem IOM ale je to zkrátka 80 tisíc nejordánců, kteří dnes žijí v Jordánsku, používají naši vodu, elektřinu, využívají naše zdravotnické služby, naše vzdělávací služby, vzdělávací systém a my jsme je uvítali a sdílíme s nimi to málo, co máme. Ovšem tito lidé si, e, nebo vůbec je potřeba si uvědomit, že to je opravdu poměrně nákladné břemeno pro naši zemi. Takže doufám, že to byla dostatečná odpověď. A děkuji za to, co tady bylo řečeno. Možná, že budu eh, příliš defenzivní, ale já vám zkrátka musím eh, říci, jaká jsou fakta. Jsem ministrem mé země a znám ji velmi dobře a vím také, co se o mé zemi píše. Nemohu eh, vycházet pouze z jednoho pramene, abych, který popisuje situaci lidských práv v Jordánsku. Někdy jsou ty pohledy příliš jednostrané. Hovoříte o Jordánsku, o zemi, eh, která společně s deseti nebo jedenácti zeměmi, eh, které byly dotčeny arabským jarem, tak eh, zkrátka u nás to proběhlo vše velice umírněně, změna bez chaosu, král vedl diskuzi my jsme jedinou zemí, kde nedošlo k vystřelení ani jediné kulky a žádná osoba nebyla zastřelena. Svoboda slova nejenom, že byla zaručena, ale dokonce byla chráněna. Policie vlastně chránila všechny demonstrace, které probíhají v Jordánsku, většinou um, pokud je o ekonomickou stránku. A um, Nikde ve světě asi nevidíte, eh, že demonstrace jsou chráněny policií a že tady takovýmto způsobem chrání, je chráněna svoboda slova, svoboda vyjádření. A pokud je o ústavu, tak já doufám, že potom vám zašleme kopie mm, eh, všem. Tam je zakazováno mučení, ale i získávání důkazů eh, díky mučení. To je eh, důležité téma, o kterém se hovoří potom eh, eh, dohled nad lidskými právy. Já jsem tehdy byl ministrem pro informace a tehdy jsem se tím zabýval a Human Rights Watch řekli, že chtějí navštívit všechny nebo vězně, vězení a my jsme jim to umožnili ve všech vězeních a to bylo před čtyřmi nebo pěti lety a oni navštívili i naše rehabilitační centra, vězení a myslím si, že stížností z té doby bylo, že jeden policista uh, vlastně překročil své kompetence tím, že byl jednoho vězně. Ale tento policista byl za to potrestán. Takže uh, zkrátka tam uh, všechny ty eh, legitimní požadavky byly naplněny, eh, vyhověli jsme všemu, ale nedochází tady k systematickému mučení vězňů nebo někoho jiného a Human Watch, Right Watch to vědí. Takže my jsme na nás velice hrdí. Já neříkám, že tu a tam eh, se nedopustíme nějakého omylu, občas nám někdy něco uteče, ale pokud Mm, ale celkově to u nás funguje dobře a myslím si, že to je důležité. A, a budeme pokračovat touto cestou. Takže můj uh, skromný návrh je, uh, že uh, není potřeba jenom sledovat to, co říká Human Rights Watch, jestli ten jazyček na těch váhách se pohybuje nahoru nebo dolů, ale zkrátka přijďte a navštivte naše zemi, Eh, Irán, jak k tomu budeme přistupovat, nebo jak přistupujeme k otázce Iránu. Um, hmm. Já si myslím, že lidé opravdu musí přijet k nám a sami se přesvědčit na vlastní oči, jak postupujeme, jak eh, reformuje ústavu eh, Irán. My v naší zemi si myslíme, že každá země má právo eh, na svůj eh, mírový jaderný program, ale myslím si, že v tomto případě je mnoho napětí, pokud jde o otázku Iránu, pokud jde o bezpečnost eh, zemí v zálivu a také pokud jde o vněšování do vnitřních záležitostí různých zemí. Takže my tady musíme toto vyřešit dialogem a musíme se pokusit co nejvíce dialogem zabránit eh, další vojenské nebo možné vojenské eskalaci. Pokud by eh, tedy byl program jaderného zbrojení, tak by to nejenom eh, destabilizovalo tento region, ale vedlo by to k horečnatému zbrojení a to by nebylo dobré. Bylo by dobré, aby Střední východ byl bez zbraní hromadného ničení. Doufám, že jsem na to odpověděl. Potom postavení žen v Jordánsku. Ženy mají velmi důležitou úlohu ve společnosti. Eh, už tady byl zmíněn příklad královny, ale můžete se podívat i na ženské organizace, eh, na počet žen v parlamentu, eh, dokonce máme i v kabinetu ženy a v občanské společnosti hrají důležitou úlohu. V Jordánsku máme také Národní výbor, který se zabývá ženskými právy a Eh, občanská společnost a ženy, ženy hrají důležitou úlohu. Je to opravdu eh, eh, důležitý hlas, ženy mají důležitý hlas, pokud jde o utváření vlády a vůbec všechno, co se ve společnosti děje. A také pokud jde třeba o ty ústavní změny. Potom rovnost pohlaví, my tady eh, opravdu děláme vše, co je v našich silách. Pokud jde o Fatah a Hamas, eh, s, s panem Abbasem jsem hovořil, když se vrátil z Káhyry, eh, kde tady jednal s panem Mašarem a hovořili o problémech, které měli na druhém zasedání, na druhém setkání. Myslím si, že na druhém setkání začali řešit různé problémy a výzvy Myslím si, že se to týkalo voleb, potom eh, účast ve vládě a prezident Abbas říká, že jeho vláda eh, ví, že on bude souhlasit s tím, že bude premiérem a vláda bude vládou technokratů a nebude se klonit k té či uh, eh, oné fakci a že uh, bude potřeba se vzdát násilí a bude potřeba uh, Eh, přijmout eh, principy kvartetu. Takže nevypadá to v tuto chvíli, jako že to bude probíhat úplně hladce, ale je také jasné, a tím odpovídáme na jiné otázky, že Abbas uvedl, že eh, smíření není v rozporu s pokračováním míru, že je potřeba tedy nastolit mír, aby bylo možné řešit i ekonomické problémy na západním podbřeží a v Gáze pásme, pásmu Gazy. Potom eh, možná, že eh, někdo má pocit, že palestinci jsou eh, diskriminováni a hm, já nevím, jestli s tím mohu souhlasit. Palestinci v Jordánsku, nebo palestinského původu, Jordánce palestinského původu, jsou Eh, jasnou součástí naší společnosti a já si myslím, že nejsou eh, diskriminováni. Myslím si, že by to bylo přílišné ze všeobecnání, ale ze, ze všeobecňování, ale chápu vaše obavy. A myslím si, že musíme přihlédnout k jedné základní záležitosti. Eh, Jordánsko je opravdu pestrou směsicí nejrůznějších Um, původu, lidí nejrůznějších původů a uh, jsou tady lidé, kteří jsou i uprchlíci a nejsou uprchlíci, 1,9 um, procent obyvatel jsou lidé, kteří um, mají jordánský pas a národnost, ale zároveň mají právo zvolit si, až přijde určitý okamžik, vrátit se zpět do své země původu. A uh, to byl také závěr vyjednávání Eh, ale do té doby, než se tak stane, tak jsou našimi občany a eh, mohou být samozřejmě eh, aktivní v veřejném, soukromém sektoru, mohou podnikat. A myslím si, že by bylo velice nevhodné říkat, že jsou diskriminováni. To by nevystihovalo tu situaci. Možná, že zastoupení v parlamentu může vyvolávat určité otazníky a myslím si, že i náš král už se k tomu vyjádřil, že řekl, že naše další volební právo bude možná eh, lépe eh, zohledňovat eh, demografickou situaci. Ehm, tady bez ohledu na to, ať už se na Osadskou Arábii nebo Evropu a podmínky, které tady by mohly být, tak musím říct, že tady žádné podmínky nejsou, ani negativní ehm, slova smyslu, ani v pozitivním. A Minulý rok jsme dostali více než miliard eh, dolarů od Saudské Arábie a eh, neustále se nám tají, co jsme s těmi penězmi udělali. A když říkám, co se stalo eh, s tím, jak rostou ceny ropy a plynu, tak eh, podle mého názoru je potom velmi snadné si představit, kam se ty peníze poděly. Velký problém je cena za energii a eh, problémy máme s nezaměstnaností samozřejmě. A když máte další břemeno 2 miliard eur, pardon, dolarů kvůli rostoucí ceně plynu a ropy a tak potom eh, ta pomoc od Evropské unie nebo Saudské Arábie musí být vynaložena eh, na tyto účely. Takže eh, bez podmínek a byli jsme velice obdivováni za to, jakým způsobem jsme tady prováděli reformy a jak jsme byli aktivní v této věci. Nenechávali jsme si věci vnutit, byli jsme sami aktivní. Ono to samozřejmě vypadá na to, jako že by tam měly být nějaké podmínky, ale myslím si, eh, že eh, to by byl příliš jednostranný eh, pohled. My to takto děláme a nechceme mít žádné násilí a nekonvenční prostředky na potlačování svobodného vyjadřování. Někdo tady hovořil o svobodě tisku. Myslím si, že to jste byla vy. Já doufám, že si uděláte dostatek času Eh, třeba na půl, půl hodiny v některých, několika příštích dnech a podíváte se na některé naše webové stránky. Já bych vás velmi chtěl požádat o to, abyste to udělali, protože na nás je útočeno, eh, my eh, vládní úředníci jsme obvinováni na některých webových stránkách. Ta obvinění jsou rozhodně mylná a mm, toto přece není svoboda my jsme tady u nás měli, eh, přece svobodou je, abyste eh, podávali informace, které odpovídají faktům. A pokud se podíváte na to, jak to vypadá se svobodami v Jordánsku, eh, pokud je o naše webové stránky nebo i noviny, deníky, tak, tak ta svoboda tam zkrátka je. Možná, že je dokonce větší než ta, která je v Evropě. Ale dobře, my samozřejmě chápeme, eh, že eh, to musí být sledováno. Eh, home. Dále, co se týče toho, jestli eh, dáme prostor Hamasu, eh, my jsme, něk, někteří členové Hamasu jsou občany Jordánska, nehovořilo se zatím o otevření kanceláří Hamasu nebo v, v Jordánsku, oni v roce 99 tam eh, byli, ale zatím řeč o kancelářích nebyla. Usmíření o tom já jsem už mluvil, to, to jsem popisoval, ono to není lehké, ale Eh, prezident Abbas na tom pracuje, má to, má to na, na programu. Co se týče našich relací s Izraelem, a to je velmi důležité. Já bych řekl, že my jsme eh, strategicky se jaksi zavázali k dosažení míru už roku 1994. Eh, eh, je to proces, který přináší mnoho pozitivních výsledků na obou stranách. Ideálem samozřejmě je, aby to byl komplexní mír a o to my celou dobu usilujeme. My můžeme mít regionální spolupráci, regionální pros prosperitu, o to my usilujeme. Islamistické vlády další otázka, někdo se na to ptal. Ještě jedna věc. Eh, jestli eh, by mohla v eh, Jordánsku se dostat k moci islamistická vláda, to my nevíme. Máme nový volební zákon, volby určí, kdo bude zvolen do vedení Jordánska. Máme monarchii, my jsme příkladem Eh, parlamentní eh, monarchie, parlamentní demokracie, ale mohu říct, když se podívám na celé arabské jaro a arabské probuzení, podívám se na všechny ty eh, islamistické vlády, lidé zapomínají, že toto jsme už v Jordánsku měli, znali. Muslimští bratři byli v Jordánsku součástí politického života 60 let a jakožto politická strana 25 let, vlastně od konce 80. let, v roce 98 v parlamentu byli muslimští bratři, v, eh, ta politická frakce muslimských bratrů měla 22 poslanců z 80 členého parlamentu plus, plus asi 8 nebo 9 dalších. Takže ono muslimské bratrstvo bylo v Jordánsku zapojeno do, jako součást politického systému po celou dobu, jako kandidáti ve volbách, jako lidé, kteří byli zvoleni, zasedali v parlamentu. To pro nás není zase něco tak zcela nového. Tak asi tolik děkuji. Zapnutý mikrofon. Thank you, Mr. Chairman. Although I'm not a member of this eminent... Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, I když nejsem členem tohoto eh, výboru, tak jsem členem skupiny Přátelé Jordánska jako řada přítomných kolegů. Aniž bych chtěl něco přebírat s Robertu Atkinsovi, tak já jsem dlouho vnímal vaši zemi i jako maják naděje v rozkolísaném regionu. Eh, hlavně se mi líbí vaše slova a eh, změna bez chaosu. Myslím si, že to dobře popisuje proces, eh, kterým vaše země prochází. Ještě bych řekl, že by to měla být změna bez krve prolévání, což by se tolik lišilo od vaší sousední země, Sýrie. A myslím, že Syrie je e, věc, která nám zásadně leží na srdci. A já vítám e, ten proaktivní přístup e, Arabské ligy. A rád bych slyšel od vás konkrétnější návrhy k okamžitému zastavení polévání krve, že to nemůže pokračovat. Závěrem, pane ministře. Jak si myslíte, že by naše instituce mohla nejlépe podpořit důležitý proces budování demokracie, kterým vaše země prochází? Jak bychom vás mohli podpořit? Děkuji, pane předsedo. A vítám i já vás, pane ministře zahraničí. Velice jasně a zřetelně jste eh, vysvětlil i podrobně, jaká je situace, jak je rozhádaná eh, opozice v eh, Sýrii, kdyby se mohla vykrystalizovat opozice. A pokud tady máme tedy dvě F linii, dvě linie, a, a jak tedy je možné ji sjednotit? A potom, eh, jak posuzujete eh, osídlova, politiku osídlování ze strany Izraele? Protože když to bude pokračovat, tak eh, z palestinského státu nezbyde už mnoho. Budou to osídlení obklopená zbytky palestinského státu a vypadalo by to jako švýcarský sír. Nevím, jestli potom Palestina ještě mohla přežít, pan Kasin. Děkuji, pane předsedo. Vaše excelence, vaše zkušenosti s eh, vylepšování vaší ústavy jsou velice důležité nejenom pro vás, ale myslím, že by byly eh, cené i v jiných zemích, které už si prošly arabským jarem. Například v Libii. My jsme se teď vrátili jako delegace AFETu z Libie. A jsme překvapeni nedostatečným know-how eh, ohledně demokracie. Žádné zkušenosti tam s tím nemají. A, a nejmladší člověk, který vol, kdy v Libii, eh, má teď 70 let, protože tam nebylo 42 let. A, a myslím, že vaše zkušenosti by byly velice užitečné. Existuje nějaký plán pomoci jim eh, vytvořit si ústavu a provést následné volby? A potom konkrétní otázka. Pokud jde o váš příspěvek k líbijské revoluci. Eh, výcvik deseti tisíc potenciálních policistů do budoucna. Tento výcvik je velice důležitý, ale cílem je eh, reintegrovat bojovníky znovu zpátky do policejních sil. Problém je ale, že tam žádné policejní struktury nejsou. Existuje nějaký projekt, nějaký program, který by jim tam pomohl eh, vytvářet základní policejní strukturu v této zemi, do které by se potom mohli integrovat navrátilí bojovníci? Děkuji, eh, pane ministře. za otevřenou a partnerskou diskusi. Jordánsko se zabývá eh, reformami, EU se zabývá eh, reformami. Eh, v obě strany si přejí mír a růst. A já jsem velice rád, že jste hovořil o pozitivním vývoji ve vaší zemi. Jak hodnotíte tady doposavadní snahy v oblasti mezikulturního dialogu? co by se dalo ještě v téhle věci udělat, aby eh, se eh, více eh, vážilo, aby se lidé více vážili například kolektivní identity v oblasti arabského jara, ale také diverzity. Nejdříve bych vám rád poděkoval za vaše úvodní vystoupení před výborem pro zahraniční záležitosti za druhé. Když přátelé Jordánska, a máte jich mnoho, jak se říkal mému kolegovi Simonovi, když jsme eh, dostali eh, soukromou audienci u jeho eh, veličenstva krále, tak hlavně šlo o vývoj v Iránu a zastaví vývoj jaderných zbraní. Tož pan král byl velice upřímný. Samozřejmě nebudu uh, zde odhalovat podrobnosti té konverzace. Nicméně jemu to opravdu leželo na srdci též. Já si myslím, a zajímalo mě, jestli si myslíte to též, že věci zatím nikdy za poslední půl století nebyly tak nebezpečné. Hovořil jste zde, a tím skončím, o důležitosti vyřešení té historické otázky mezi Palestinci a Izraelem. Ale já si myslím, že to bude slabé oproti tomu, co by se mohlo stát v širším regionu mezi eh, Izraelem a Iránem. Myslím si, že jsme na pokraji velice nebezpečné situace. Ale jsme prakticky na Prahu možnosti ne regionální války, ale širší regionální války. Děkuji. I, i já bych měl uh, poslední otázku. Už se zde hovořilo o kvartetu. Mohl byste eh, mi eh, poradit, jak ten vztah mezi Arabskou ligou a kvartetem by eh, mohl nabít větší operativnosti. Máme tady ty různé cestovní mapy a reformní plány. Já vím, že jenom když se správně spojí, tak to povede k úspěchu. Možná, že byste dokázal říci, něco o tom, co bychom mohli jako Evropané udělali, udělat lépe, tak aby ta spolupráce byla produktivnější. Máte slovo. Thank you very much again. Děkuji. Děkuji znovu za tyto důležité otázky. Já začnu asi tam, kde jsem měl končit. Děkuji. Děkuji za vaši zmínku změny bez chaosu, změny bez krve prolití. Takové je Jordánsko a takto my se budeme snažit i do budoucna. Mnoho lidí poznamenalo na začátku arabského jara v Jordánsku taky byly demonstrace ještě daleko dřív před arabským jarem, tam skutečně svoboda slova byla garantovaná. Tam, ale i v této poslední fázi začaly demonstrace ještě před arabským jarem a lidé se divili, že eh, policie málem rozdává demonstrantům džus a, a vodu. E, takže ano, děkuji. E, co se týče Syrie, jak zabránit dalšímu krve prolití? Všichni víte, že sledujeme s hrůzou, co se tam děje každý den. Nejenom v naší části světa, prostě všude. Eh, v televizi každý den vidíme eh, pláče matek a dětí a je to hrozné. A nikdo si neumí představit, že by to prostě takto mohlo být. A eh, je to jaksi Všichni se musíme zavázat k tomu, abychom udělali maximum pro to, aby se to zastavilo okamžitě. A o to se snažíme i v Lize arabské státu. Liga arabských států předložila před několika měsíci mi plán pro uh, řešení, tedy tak, aby se Syrie dostala z této situace. Byl to velmi dobrý plán. My dál v rámci Ligy arabských států na tom pracujeme, eh, abychom se taky vyhnuli vnějšímu vojenskému zásahu, který by to ještě zase více destabilizoval. Ten plán je detailní, znamenalo by to okamžité okančení násilností, eh, konec zabíjení, stažení všech vojenských sil z měst eh, a jejich navrácení do kasáren umožnění veřejným zahraničním médiím, aby to tam mohli přijít jak si kontrolovat, že skutečně eh, pro ličí skončilo, dále pomoc, eh, umožnit humanitární pomoc. Jedné v těch dřívějších rezolucí Ligy arabských států se kde, bylo řečeno, v, v Káhyře byl jaksi předložený plán, Syřané s tím nesouhlasili, eh, ale nakonec poslední rezoluce Arabské ligy, ten arabský plán, který jsme poslali Radě bezpečnosti a, a valnému schromáždění, eh, ten byl velice detailní, popisoval přesně i, jak má být vytvořena eh, jaksi pracovní skupina národní jednoty a jak má pracovat a všechno. Já si myslím, že to je nejlepší řešení. Je potřeba a já jsem to opakoval včera ve svém vystoupení o, o Sýrii eh, na Radě pro lidská práva, prostě není možné eh, nalézt jiné řešení než politické, eh, aby se zamezilo dalším katastrofám v té zemi. Jeden z mých kolegů mm, Eh, dřívější, jeden dřívější arabský ministr zahraničí říkal, my nemůžeme dál vydávat jedno prohlášení za druhým a koukat se, jak tam teče krev. A jsou tací, kteří kteří arabští ministři zahraničí eh, volají po vyzbrojování rebelů, eh, spouřenců, ale víte, ono musí se prostě najít politické řešení. Jedně politické řešení tam zastaví ten, ten proces. I syrské orgány si uvědomují, že prostě to nemá konce. A tak to se nedá pokračovat po, po, s tím každodenním zabíjením, protože prostě jednoho dne je potřeba to začít jaksi řešit a, a, a bude potřeba taky se usmířit se, se zbytkem populace. Co se týče syrské opozice, kdo je tam tím partnerem, když se podíváte na prohlášení přátel syrského lidu, který se sešel e, v Tunisku, je to právě vzhledem k tomu, že my nevíme, kdo je ten zastřešující orgán syrské opozice, tak e, Nechceme být součástí eh, rozdělení řad syrské opozice, ale dokud se syrská opozice nějak nezorganizuje nějakým koherentním způsobem, tak uznáváme Syrskou národní radu jako legitimního zástupce Syřanů volajících po mírovém řešení. Což znamená, uznáváme je v určitém kontextu a ten, ta národní, Syrská národní rada zastupuje jaksi toto hnutí. Já, jinak já s vámi plně souhlasím. Ve světě, jak si je naprostý koncensus, že jo, co se týče osad, izraelských osad, je naprosto jasné všem, že je to nezákonné a přitom se to děje každý den, rozšiřování tedy izraelských osad. A když začneme jednat o, e, o palestinském statutu, tak jako kde, kudy to má vést? Ale my jsme přesvědčeni, že právě vzhledem k té situaci v terénu, právě vzhledem k těm ilegálním osadám, které se rozšiřují, jediný způsob, jak to skutečně zastavit, je uzavření dohody o hranicích a bezpečnosti. My to říkáme už několik let. Už v roce 2009, když jsem byl tady v tomto, eh, v tomto výboru, tak už tehdy jsem uváděl, že my tlačíme na to, aby se eh, rychle uzavřela dohoda o hranicích a bezpečnosti s tím, že to, že eh, to je první věc, která se musí uzavřít. Jakkoliv jsou i další věci důležité, ale prostě tehdy jsme říkali, že do tří šesti měsíců se toto musí uzavřít. A jakmile víte, kudy vedou ty hranice nebo ty prostě ty linie, tak prostě každý, kdo je na špatné straně, tak eh, jak je jasné, že, že to dělá ne, nezákonně nebo nesprávně. Ale jestliže tady se opakují jedno za druhém prohlášení o, o další výstavbě dalších osad, tak to ne, nebere konce. Libie. Navštívili jsme je velice ocenili roli, kterou jsme hráli, jak jsme jim pomohli v, těžký, v těžkých dobách v loňském roce. Byla tam velká delegace, já jsem tam byl v říjnu, velkou delegaci vedl předseda vlády před několika týdny. Oni, víte, Libie a Jordánsko mají mnoho společného. Minimálně v rámci arabského kontextu. Máme mnoho kulturních podobností. Arabové v 13. 15. století, když se posouvali na, na západ, eh, pose, jaksi do severní Afriky, začali v Egyptě a, a, potře- a hledali podobnou topografii, na jakou byli zvyklí eh, z arabského poloostrova, takže se posunuli dál do Libie a mnoho libijských měst Eh, libyští beduíni a podobně, zjistíte, že vlastně mají mnoho podobného s jordánskými beduíny a s obyvateli severu arabského poloostrova. Jejich dialekt je podobný našemu a, a, a ta blízkost mezi Jordánci a Libíci je opravdu velice patrná. Čili oni velice oceňovali, jak jim pomáháme a chtěli, aby eh, Jordánsko sehrálo Eh, roli. Někteří lidé se pletou, když říkají, že to je v Libii proces rekonstrukce. V mnohých případech je to prostě výstavba a ne žádná rekonstrukce, protože tam začínají od nuly, tam nemají instituce, nemají ministerstva, nemají slušnou ústavu, mají jen zelenou knihu. Takže my jim budeme pomáhat, co nám síly stačí. Samozřejmě Eh, například dosáhli jsme eh, určitého značného pokroku v oblasti medicíny, máme polní nemocnici v Bengázi, teď se z ní vlastně stala stála nemocnice Eh, my jsme ji tam tedy poslali před několika eh, měsíci a, a eh, nyní už má vlastní budovu a ošetřili tam tisíce a tisíce Libijců, kteří nutně potřebovali ošetření po amputacích a podobně, takže v oblasti medicíny, výstavby, vzdělávání, ano, taky budeme školit nové libijské policisty v, v Jordánsku, v našich moderních zařízeních, budeme jim pomáhat s budováním kapacit, lidských zdrojů, také e, jim budeme pomáhat v oblasti té právní stránky věci, to znamená e, seznámit je s takovým tím moderním způsobem myšlení. Čili e, ano, snažíme se jim kolektivně pomáhat. Já jinak nevím, jestli jsem vám dobře porozuměl ohledně té diverzity. Diverzity v čem? Eh, res, re, respekt k menšinám, jestli jsme to přeslyšeli, v době arabského jara v Egyptě a podobně. Ano, já si myslím, že diverzita je to, co udělalo arabský svět tak rozmanitým. V Jordánsku je to opravdu Eh, místo, kde se setkávají muslimové, křesťané, čerkesové, arméni. Eh, tam žije tolik etnik a to se týká Syrie, to se týká Libanonu, týká se to asi i Egypta, vy to možná si neuvědomujete, ale oni taky tam mají křesťany a muslimy, eh, když to není jiné etnikum. A kulturní diverzita by měla lidi jak si vést k sobě dohromady a ne je rozdělovat. A Náš král je, je právě jaksi velkým zastáncem eh, eh, rozmanitosti Aman jaksi svádí k sobě muslimy různých vyznání i muslimy a křesťany eh, dohromady. Samozřejmě je třeba něco říci, co se týče bohatství v diverzitě, jak se to říkalo. A, a mě už tady zase říkají, že už bych se měl uklidnit, že už vypršel čas. Ano, ale někdo říkal, že vývoj v Iránu je ještě nebezpečnější než kdy dříve. A víte, to byl, pane, ano že svět je tím pádem ještě nebezpečnější než dříve. Napětí v zálivu a řada zemí překročila červenou linii, ať už se to týká Izraele, eh, jaderného programu, ohrožování v, eh, v zálivu. Opravdu žijeme ve velmi napjaté době a skutečně tam ten kontext je podstatně širší než jenom samotný Blízký střední východ. Takže jinak, co se týče Ligy arabských států, já si skutečně myslím, že bychom měli se více jaksi eh, eh, eh, setkávat a pracovat v rámci kvartetu a podobně. Vy jste zmiňoval kvartet, takže jak si hlavně slouží k tomu, aby Tony Blair měl lepší život. Ne, já věřím tomu, že kvartet to představuje Evropskou unii, eh, Spojené státy, Rus, Rusko. To vš- to je e, e, nástroj, který by mohl být užitečný, aby, aby vynutil řešení od těch, kteří to nedokáží udělat sami. A e, myslím to naprosto pozitivně. To znamená ne řešení, které nechtějí. Já vím, že palestinci i Izraelci chtějí mír. My jsme všichni viděli, kolikrát už byli tak blízko řešení, ale nedokázali překročit ten poslední krok. A my bychom jim měli ukazovat cestu a vést je. A protože my všichni nakonec vlastně jsme zapojeni do tohoto procesu a jak už bylo řečeno v minulosti, pokud to nedokážou sami, měli bychom jim pomoci e, to dokázat. Musíme jim pomoci. Svět bude daleko bezpečnějším místem, kdyby byl mír na Středním východě. Děkuji vám za čas, který jste mi věnovali a omlouvám se, jestli jsem přetáhl. Děkuji, pane ministře. Děkuji vám za vaše příspěvky, úvahy a za to, že jste přišel mezi nás. Myslím si, že stojí za to, abychom v této diskuzi pokračovali. A myslím si, že ta snaha kombinovat stability, stabilitu vaší země s reformami aby to byla také demokratická země, stabilní eh, do budoucnosti. To je eh, velmi eh, důležitá podmínka pro stabilitu, demokracie a právní stát. A myslím si, že je to velice zajímavá zkušenost. A já doufám, že to, jak se snažíte, jak se snaží král, bude úspěšné a bude to dobrý příklad pro celý region. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Přátelé, budeme pokračovat. A máme opravdu nabitý program, protože musíme skončit všechny body, které máme na programu do 18.30. It's always difficult with celebrities, you know, so take some time until they carry away their aura and... Uh, Vždy je to obtížné, když tady máme nějakou uh, celebritu. Trvá to. Dobře, budeme tedy pokračovat eh, zprávou o Černé hoře a pan Tanok už je tady, už se zotavil, takže ho požádáme, aby hovořil pět minut. A... Děkuji, pane předsedo, je tady uh hluk, jak lidé ještě odcházejí. Tohle je moje druhá zpráva nebo druhé usnesení k Černé hoře. A já pořád trvám na svých připomínkách. A Tvrdím, že Černá hora je poměrně e, jednoduchá, pokud jde o sledování e, jejího pokroku e, k přistoupení, zejména ve srovnání s některými jejími bezprostředními sousedy. A můžeme říci, že malé je pěkné v tomto případě. Černá hora Eh, požádala eh, o vstup v roce 2008 a v roce 2009 dosáhla eh, bezvýhodového styku do Schengenu v roce 2010. Tady byla stabilizační asociační dohoda, vstoupila v platnost a země se stala kandidátem oficiálně v roce 2010. Nicméně prosincová Evropská rada rozhodla odložit zahájení vyjednávání s Černou horou, což bylo zklamání pro tuto zemi. A myslím si pořád, že toto rozhodnutí bylo politicky motivované a založeno na některých interních eh, eh, ohledech na jeden, jednoho nebo dvou velkých členských států a nesouviselo s pokrokem naplňování kritérií a v Eh, cílů, které eh, stanovala komise v sedmi klíčových prioritních oblastech. Eh, Černá hora velice tvrdě pracuje na žádostech komise a komise to formálně uznala. Tyto, těchto sedm oblastí je zlepšit práci parlamentu a volební rámec profesionalita v administrativě, což z definice je samo obtížné, vzhledem tomu, že je to malá, malá země, nezávislost soudnictví, boj s korupcí, boj eh, s organizovaným zločinem, zajištění svobody médií a spolupráce s občanskou společností. A má eh, nestávací eh, usnesení k pokroku se zaměřuje také na ekonomiku a na obtížím, které čelí, protože vzhledem ke krizi eurozóny a Černá hora používá euro jako měnu, i když formálně není členem eurozóny, a tady také probíhá stávající recese, a je tady třeba důchodová reforma a um, osekat byrokracii tak, aby malé a střední podniky mohly fungovat lépe a aby se podpořil hospodářský růst. Mm, Černá hora byla nedávno přijata z řádného člena VTO, bylo to v prosinci loňského roku a také zásadní politické kolenské kritérium, které je požadavkem pro vstup do v EU, tak tam oni řeší své vztahy. Černá hora, na rozdíl od Makedonie nebo Bosny a Hercegoviny, je poměrně soudržná země. Také řeší otázky eh, diskriminace pohlaví, eh, eh, diskriminace na základě mm, zdravotního postižení a potom v následky války eh, z deseti let naspět a svobod, eh, svobodu médií a eh, nezávislost z justice. Všechny tyhle otázky dobře zná vláda v Podgorici a, a, a intenzivně se řeší. Jsou tady také otázky, které souvisejí s potřebou větší transparentnosti v oblasti energetiky a potenciálním eh, poškozením životního prostředí eh, eh, hydroelektrárnami, vzhledem k tomu, že Černá hora hodně hm, je krásná země, která závisí hodně na cestovní ruch, také zde vyjadřuji problémy s transparentností a korupcí při privatizaci a také eh, minulými problémy s obtěžováním a vyhrožováním novinářům a tedy svobodou tisku. Černá hora je také eh, zastáncem lepší regionální spolupráce, eh, včetně pomoci vyřešení těch drobných eh, přezraničních sporů eh, s Chorvatskem, které se teď řeší eh, před Mezinárodním tribunálem a také boje, vede boj s organizovaným zločinem. V minulém roce Černá hora uzavřela úspěšnou bilaterální extradiční dohodu s Srbskem, Makedonií a Chorvatskem. Stručně Černá hora je dobrým příběhem a doufejme, že vyjednávání začne v červnu 2012, jak bylo oznámeno. Takže já doporučuji eh, tomuto výboru schválení svého usnesení a věřím, že čtyři kompromisní pozměňovací návrhy, které se vyjednaly včera, eh, pokryjí většinu těchto věcí a doufejme, že zahrnují většinu těch 75 pozměňovacích návrhů, což pro mě eh, bylo překvapivě vysoké číslo. Děkuji. Děkuji vám a nyní eh, dám slovo stínovým zpravodajům, každému na dvě minuty, prosím, abyste se omezili na tyto dvě minuty. Paní Ibrisa, když máte slovo. Thank you, sir. Oh, I will try to be short because... Děkuji, budu stručná, protože souhlasím s panem Tanokem v tom, že Černá hora je úspěchem a chtěla bych také poblahopřát panu Tanakovi za to, že velmi dobře připravil svůj text. Stínové eh, zpravodajové měli lehkou práci, protože tady byla eh, široká schoda mezi námi, stínovými zpravodajemi. Zpravodaji podporuji všechny pozměňovací návrhy a Eh, také to, jak to tady pan Tanak právě nastínil. Myslím si, že to velmi dobře provedl, děkuji mu, děkuji také všem ostatním sínovým zpravodajům za velmi konstruktivní práci a za eh, dohodu, za to, že se nám podařilo tak dobře shodnout. Děkuji. Ehm, další řečník, pan Ferm, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Za sociální demokraty bych chtěl poděkovat panu Tanokovi. Myslím si, že ten návrh je dobrý, vyvážený Dobře se nám spolupracovalo na kompromisních pozměňovacích návrzích, eh, pokud jde o soudnictví, eh, korupci, svobodu médií, lidská práva a tak dále. Jsem velmi rád, že zpráva je velmi jasná, eh, také pokud jde o princip, že kandidátské země by měly být hodnoceny pouze podle zásluh a přístup při, přístup by tady neměl být poměřován s pokrokem jiných zemí. Pozměňovací návrhy jsou velmi důležité, ehm, většina eh, na nich jsme se shodli. Ehm, tady eh, IPA pro občanskou společnost to musí být přístupnější, potom politika, rovnosti pohlaví. Genderová politika, tady toho musí být ještě eh, odvedeno kus práce. Ženy jsou málo zastoupeny, potom eh, nejrůznější združení eh, zaměstnanců, tak tam něco máme, nevím, jestli pan Tanok s bude souhlasit, ale uvidíme potom společně s paní Lunáček, musíme něco předložit, myslím si, že paní Lunáček se také k tomu vyjádří, pokud jde o životní prostředí, energie a tak dále. A Ehm, já nevím, tady nejde o to, abychom byli příliš, nejsme tady ani příliš přísní, ani příliš místní, mírní, myslím, že je to dobře vyvážené. Eh, tady se Černéhoře doporučuje, eh, aby byli v souladu s kritérii, ale na druhé straně jsme a chválíme je za to, ale jsme také kritičtí. Eh, říkáme, že je potřeba v mnoha oblastech dosáhnout většího pokroku, je potřeba rychleji implementovat reformy, je potřeba eh, dodržovat lidská práva, bojovat proti organizovanému zločinu a tak dále. A ty věci tam jsou ještě podstatné. Slovo, děkuji, slovo má pan Weigl. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat našemu zpravodaji, panu Tanakovi. Odvedl velký kus práce na této zprávě a výsledek je velmi pozitivní a vyvážený. Nepřekvapilo, nepřekvapilo mě, kolik bylo předloženo pozměňovacích návrhů. Bylo jich vlastně mnohem méně, než obvykle bývá v podobných situacích. A chtěl bych opravdu eh, poděkovat a panu zpravodaji za to, že s námi velmi úzce spolupracoval a že se nám podařilo, že vlastně jemu se podařilo vkládat naše myšlenky a podněty do svých e, textů a to i ty myšlenky, nebo byl tolerantní k těm myšlenkám, které všichni nezdílí. Myslím si, že pokud jde o tuto zemi, tak e, splnila své povinnosti tak, jak bylo očekáváno a podařilo se jí dosáhnout e, i národního souladu, nebo jsou zkrátka mají jasno v tom, že chtějí vstoupit do Evropské unie. Chtěl bych pochválit Černou horu za to, že eh, přispívají k dobrým sousedským vztahům a ke stabilitě v tomto regionu. Samozřejmě ještě zbývá odvést část práce, tak aby legislativní rámec proti korupci, opatření proti korupci a další věci je třeba uvést do praxe, je potřeba je provádět a jsou tady také různé věci, které samozřejmě by mohly být lépe upraveny, například nebo ošetřeny tlak na novináře například, byl zaznamenán nejrůznější incidenty právě eh, pokud je otisk ale jinak souhlasím s ostatními spolu zpravodaji a stínovými zpravodaji v tom, že Černá hora si zaslouží, abychom zahájili jednání a měli by vstoupit na složitou cestu vstupu do Evropské unie. Děkuji, slovo má paní Lunáček, děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat panu Tanokovi a pochválit ho za jeho práci Děkuji mu za jeho zprávu. Pracoval opravdu velmi otevřeně, snažil se o kompromisy a myslím si, že parlament jako celek je proto, aby Černá hora zahájila předstupní vyjednávání ještě před létem. Otázky, jako je soudní systém, právní systém, korupce, budou také řešeny eh, předtím, než budou otevřeny kapitoly 23 a 24. A musím eh, ovšem souhlasit s tím, co říkal eh, kolega Ferm. Nevím, jestli jsme příliš kritičtí nebo příliš eh, mírní. Já si myslím, že eh, v mnoha věcech, které pan Tanok přijal, tak kompromis 1 a kompromis 2 bohužel nejsou podle mého názoru dostatečně silné. Například pokud je o kompromis 2 ke korupci, pouze říci, že vítáme pokrok, tak já si myslím, že ten pokrok není dostatečně dobrý, abychom eh, řekli, že vítáme. Myslím si, že by snažilo, stačilo říct, bereme na vědomí, protože tady jsou vážné případy na vysoké úrovni, kde došlo ke korupci a to musí být zohledněno a samozřejmě i v tom textu. Tam se samozřejmě odkazuje na korupci na vysoké úrovni, ale myslím si, že uvítat pokrok to je příliš silné slovo. A také lituji toho, že pozměňovací návrh, který původně předložil kolega Kukan, k případům korupce na vysoké úrovni, e, například Telekom Černá Gora, tam už e, zkrátka není to, přiměně, není to přiměřené. Já si myslím, že my bychom vždy měli e, jmenovat ty organizace, poukazovat na ně prstem v těch případech, kdy k tomu dochází. Ovšem v tomto případě mm, Eh, s ohledem na to, jak se to děje, eh, teď propírá v médiích eh, v Černéhoře, tak bychom to tam také měli zmínit. Potom kompromis 4. Tam ano, no, něco na tom je, ale tam ten zákon není dostatečně silný, ten protidiskriminační, mm, různé zákony nejsou sladěny dostatečně. Původně tam bylo řečeno eh, sladit eh, právní rámec eh, s evropským standardy. To by bylo dobré, bylo by to lepší než to, co tam je. Jinak, pane Tenoku, souhlasím s tím, že se tam dal také otázku životního prostředí a vodních elektráren na přehradách. Ovšem byla bych raději, kdyby tady byl pozměňovací návrh, který jsme dali dohromady s panem Kačinem Weiglem a Fermem k elektřině a vodním elektrárnám. Je mi líto, že jste eh, to tam nedal a my to opět předložíme. Ale myslím si, že pokud tyto věci nebudou zdůrazněny, tak my možná se zdržíme hlasování, ačkoliv já jsem velmi pro to, abychom vyjednávání zahájili, ale myslím si, že je na místě, abychom byli eh, kritičtější. Děkuji, slovo má pan Kukan. Děkuji, pane předsedo budu jen velmi stručný. Myslím si, že máme příležitost přijmout dobrou a pozitivní zprávu k Černé hoře. Pan Tanok velmi přispěl, také ke, přispěl ke kvalitě této zprávy. Černá hora pokračuje poměrně eh, dobrým tempem v agendě a proto doufám, že celý proces bude i nadále pokračovat hladce a bude možné eh, eh, zahájit vstupní vyjednávání tento rok. Protože byl dosažen významný pokrok v klíčových prioritách identifikovaných pro integraci do Evropské unie, především pokud jde o parlament, eh, jednací pravidla eh, a eh, voličský, volební zákon a financování stran a také v klíčových oblastech, jako je reforma soudnictví, myslím si, že bychom měli přijmout tuto jednoznačně pozitivní zprávu, která podpoří další kroky integrace Černé hory. Chtěl bych ještě jednou eh, poděkovat panu Tanokovi za to, že našel eh, schodu eh, na různých pozměňovacích návrzích. Já stahuji svůj pozměňovací návrh, který tady zmínila paní Luňáček. Stahuji ho, ale myslím si, že ten kompromis do určité míry eh, zahrnuje tu myšlenku, eh, která za tím pozměňovacím návrhem byla. Možná, že náš stínový zpravodaj k tomu ještě něco doplní a myslím si, že ty kompromisy, které jsme předložili, jsou dobré a chtěl bych to podpořit. Děkuji. Paní Sibricačic, jedna minuta. Děkuji. Já bych ještě jednou chtěla zopakovat, že velmi podporuji všechny kompromisy, kterých jsme dosáhli. Eh, tady hovoříme o eh, panu Kukanovi a jeho pozměňovacím návrhu a myslím si, že z 99% už je to pokryto eh, těmi ostatními kompromisy a on ten svůj stáhnul a paní Lonáček to tady zmínila. Když se zamyslíme nad tím, jak malou politickou skupinu zastupuje paní Luňáček, tak musíme říci, že pan Tanok byl velmi velkorysý Eh, jste v těch pozměňovacích návrzích velmi dobře zohledněna a pokud nejste spokojena a myslíte si, že to není dostatečně silné, tak není eh, a eh, myslíte si, že to není spravedlivé, tak můžeme hlasovat o vašich pozměňovacích návrzích a uvidíme, jaký bude výsledek. Já si myslím, že ty pozměňovací návrhy, které tam byly zohledněny, to už velmi do značné míry pokrývají. Pan Rouček? Já jsem též toho názoru, že Černá hora učinila velký pokrok při plnění hlavních priorit, co je důležité a co by mohl být i příklad pro ostatní země, je, že v Černé hoře hlavní politické síly spolupracují na tomto strategickém cíli, na této prioritě. To může být velmi pozitivní příklad například pro sousední Albánii. Černá hora udělala velký pokrok také při stabilizaci svého hospodářství, při stabilizaci své makroekonomiky, což je také důležité hlavně v současné finanční a ekonomické situaci zdůraznit. Samozřejmě a ta zpráva zpravodaje Tanoka to jasně popisuje. Jsou zde ještě mnohé záležitosti, mnohé věci, ať je to ať je to v záležitostech soudnictví, ať je to v boji s korupcí, zde slabiny jsou, ale samozřejmě je potřeba zdůraznit to, že Černá hora nevstupuje do Evropské unie nyní, že v průběhu vyjednávání samozřejmě bude, bude čas a pokud, pokud i nadále prostě hlavní politické síly budou věnovat veškerou pozornost této prioritě pro zemi, tak já jsem přesvědčen, že po zahájení vstupních vyjednávání tento pokrok bude pokračovat. A jak jsem ji řekl, Černá hora je velmi dobrou zprávou a i myslím, že i velmi dobrým vzorem pro sousední země, ať je to již zmíněna Albánie nebo samozřejmě Bosna, Hercegovina a Srbsko. Takže bych chtěl poblahopřát nejenom Černé hoře, ale chtěl bych také ocenit zprávu zpravodaje Tanoka. Děkuji. Paní Lunáček, máte 30 vteřin. E, já chci jenom e, zareagovat. Máte pravdu, já jsem to možná dostatečně nezdůraznila. Ano, pan Tanok souhlasil s řadou mých návrhů, e, ale jenom, že se jedná o ta média a problém s Evropskou unii a s přistoupením do unie je ten, že to je příležitost vyvolávat tlak na tyto přistupující země, takže toho je potřeba využít. Takže jenom to jsem chtěla říct. Já oceňuji, kolik věcí pan Tanok tam z mých návrhů zahrnul, ale myslím si, že prostě bychom měli být trošku kritičtější. Dobrá, e, nyní pan Tanok by mohl toto e, srovnat. Já hm, nebudu zasahovat tady do této rozpravy mezi EPP a Zeleným. Já chtěl bych říci, že velice vítám příležitost, kterou mám v posledních letech, eh, že jsem mohl, eh, eh, jak já oceňuji její znalosti Černé hory. Děkuji Dalším, kteří se tady vyslovili, samozřejmě každá země má být posuzovaná podle vlastních e, zásluh. Samozřejmě moje zpráva se snaží e, poskytnout širokou podporu také menšinám a opatřením proti diskriminaci žen, odborů eh, a další a e, výslovně jsem tam to říkal, e, tam, kde jsou určité problémy s in, implementací e, antidiskriminačního zákona, nicméně nechci, aby celá zpráva se soustředila pouze na tuto otázku. Ta zpráva je, se zabývá řadou aspektů e, přístupového procesu v této zemi. Děkuji panu Feiglovi. Ta protikorupční e, otázka, ta patří podle mého mezi nejdůležitější. Je to důležité i pro naše voliče, i pro e, západní Balkán a e, v, jaksi otázka vyvějení tlaku na novináře je taky důležité. Pane Lunáčku, když se podíváme na znění kompromisních návrhů, důvod, proč tam uvádíme, že vítá, je to, že vítá pokrok při přijímání protikorupční legislativy. My vítáme tu legislativu. Samozřejmě máme dál eh, obavy, co se týče její implementace. To, co my vítáme, je, že teď tam existuje právní základ, právní rámec pro další pokrok. Takže to bylo možná nedorozumění toho, eh, co se týče toho kompromisu. Co se týče jmenování konkrétních firm, já jsem se rozhodl to tam nedat. Mm, co se týče třeba eh, firmy Telekom, lidi mi psali, o jiných firmách, které by tam jaksi měly být jaksi uvedeny a zostuzeny, z nich jedna třeba sídlí v Londýně, ale hovořili jsme o tom, my, myslíme si, že, že je lepší, aby se to řešilo spíš, než aby se jmenovali. Já jsem to tam tedy neuvedl, nechci tam jmenovat prostě všechny ty firmy, kromě toho je jich ten seznam velmi dlouhý. E, a co se týče vodních elektráren, máte výhrady k vodním elektrárnám a jejich přehradám, to je jeden z budoucích zdrojů výměny, eh, kdy Černá hora eh, se bude vyvážet elektřinu do Itálie a podobně. Takže odmítnout eh, vodní elektrárny jako model, to je něco, co já nemohu akceptovat. Takže prosím, předložte své pozměňovací návrhy, ale já proti takovému to návrhu budu hlasovat. Pan Kukane, děkuji za vaši podporu jste jedním z velkých odborníků v tomto parlamentu na tento region, takže vaše návrhy opravdu beru vážně. Pan Rouček, eh, ano, máte plnou pravdu. Černá hora eh, nemá nic eh, společného, nebo je, se velmi liší od mnohých svých sousedů, jako třeba Almény a Albánie a podobně. Černá hora, jak správně říkáte, nevstupuje do Unie zítra, teprve se budou zahajovat jednání a až budou kapitoly otevřené a uzavřené, tak pak eh, bude ta vhodná doba soustředit se na způsoby eh, aplikace přijatých zákonů. Čili teď máme tady ten právní rámec, který byl přijatý formou cestou parlamentu a teprve potom uvidíme, jak to bude v praxi. Každopádně vám všem děkuji za vaše pozitivní komentáře a těším se, že zítra rezoluci přijmeme. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Tanoku. Hlasovat budeme zítra ve výboru a v Dubnu budeme o tom hlasovat na plenárce. Takže nyní přistoupíme rovnou k dalšímu bodu a to je návrh zprávy s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii a dávám slovo eh, na pět minut zpravodaji. Nedá se o doporučení Rady, ale o doporučení Radě pane předsedo, a to znamená, že parlament eh, říká, jak by si představoval, eh, že by měl být nastaven takový Evropský fond pro demokracii. Já bych rád začal tím, že poděkuji stínovému eh, zpravodaji. Vedli jsme velice konstruktivní debatu za poslední měsíce. Jedná se o nový přístup a já jsem se snažil pracovat co nejinkluzivněji abych zohlednil eh, co nejrozličnější eh, zájmy zde. Zhruba eh, před rokem začala tato diskuse a to je jako teoretická debata, ale v tuto chvíli se nacházíme v poměrně velmi konkrétní fázi. Pracovní skupina Evropské která předseda, které předseda Evropská služba pro vnější činnost, pokračuje dobře a předpokládám, že zhruba v červnu bude mít pracovní status, který bude řídit příslušnou práci a v současné době tedy se proto zpracovává a z doba, tedy zpráva v parlamentu. Dostali jsme 183 pozměňovacích návrhů k původnímu textu, ty byly eh, většinou převážnou eh, eh, konstruktivní. Už jsme řadu kompromisních pozměňovacích návrhů, 13 už jsme jich vypracovali a 95-96% 96% věcí jsme se, se shodneme. Jde o to, abychom tady přinesli něco nového to znamená, abychom eh, řekli, eh, kteří příjemci eh, služeb fondu padají v potaz. Jedná se o aktivisty, ke kterým jsme zatím nemohli dostat, nebo nemohli jsme je podpořit, nebo které bylo těžké podpořit například eh, kvůli eh, tomu, že nejsou právnickou osobou nebo eh, nemají právní subjektivitu, nebo kvůli nějakým výběrovým kritériím nebo nedostatečnému technickému zabezpečení. Ale každopádně se všichni shodneme na čisté flexibilitě a rychlosti. To jsou velice důležité prvky té přidané hodnoty. Zejména v dobách eh, citlivých během politického přechodu, kde je těžké poskytovat eh, oficiální podporu a v tuto chvíli může potom eh, vystoupit takovýhle fond a pokračovat v spolupráci s příslušnými subjekty. Potom debata vedla se o překrývání se s dalšími instrumenty, zejména s Evropským instrumentem pro demokracii a lidská práva. My bychom chtěli, aby se jednalo o štíhlou efektivní strukturu, která um, bude sedět tady v Bruselu a už se spolupracovat s dalšími příslušnými aktéry. I s evropskými velvyslanectvími eh, v eh, terénu na místě s politickými eh, nadacemi, nevládními organizacemi a tak dále. Další věc, eh, velice se shodneme, že eh, tam, kde se používají evropské prostředky, tak tam je třeba, aby se plně respektovalo finanční nařízení. Na tom existuje široká schoda, stejně jako na tom, že Evropský parlament by měl být politicky zapojen do toho procesu i po vzniku Evropského demokratického fondu. Um, co eh, nejvíce eh, reprezentativním zastoupením eh, parlamentu ve strukturách tohoto fondu a tím parlament dostane možnost i programově do toho vstupovat, ne, aby to řídil na mikroúrovni, ale prostě programaticky, aby to podpořil. Potom parlament eh, by měl mít eh, dozorčí roli, eh, aby tady fond podával výroční zprávu na náš výbor, tak jako to máme v obdobných strukturách. Neschodli jsme se v jedné věci a zítra je třeba o tom prostě hlasovat. A sice se jedná o otázku, v jak tedy vzniku a podpory nových vznikajících politických stran. Je samozřejmě jasné, že když eh, nad něčím se takovým zamýšlet se budeme, tak je třeba, aby se to eh, dělo pluralisticky, to je zřejmé. Ale kritéria pro podporu eh, politických hnutí Nesmí tady mít nějaké uh, zničující kritérium, prostě uh, jde o to podpořit nějaký vývor. Naše frakce uh, ovšem bude ráda, když se nám podaří ještě něco takového přidat ke kompromisnímu pozměňovací návrhu číslo 5. Ale jak říkám, v 25% máme schodu a v té jedné věci já doufám, že zítra dosáhneme dobrého rozhodnutí a budeme moci dále pracovat eh, v té pracovní skupině PD. Děkuji. Děkuji vám, říká pan předseda a dostává slovo paní Saif na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji, panu Lambsdorffovi a chtěla bych ocenit kvalitu jeho zprávy i ten duch spolupráce, eh, který projevil eh, tomto zásadním projektu, tedy o Evropské nadaci pro demokracii. Máme tady výsledky politické strany, frakce v parlamentu se dohodly na kompromisu a s výjimkou jednoho citlivého bodu, který chci tady vysvětlit, myslím, nenaráží na žádný větší problém. Já Eh, v tom vidím velice povzbudivé znamení. Parlament, eh, jak si pochopil význam tohoto projektu, dobře reaguje, musíme eh, pokračovat na cestě spolupráce a efektivnosti vytvořit Evropský fond pro demokracii, to znamená vybavit Unii nástrojem rychlé, flexibilní eh, reakce na stávající demokratické výzvy, a sice eh, ústavní reformy, politický pluralismus a volební eh, volby v různých zemích. Čili Eh, nyní bych eh, si dovolila přistoupit k nejdis, nejdiskutovanějšímu bodu této zprávy a to je otázka seznamu příjemců fondu. Během našich posledních diskusí zpravodaj, jakož i řada poslanců připomínala, jak je důležité eh, finančně podpořit všechny prodemokratické aktéry e, v transformačních zemí. Já to podporuji, tuto myšlenku, a shodli jsme se na první části kompromisu číslo 5, aby na seznam byli zahrnuti mnozí aktéři, jako třeba političtí aktivisté, nevládní organizace, blogeři a angažovaní umělci. Nicméně Stále ještě co se týče tohoto citlivého bodu. Jsem nadále přesvědčená, že státy, které, kterým chceme pomoci, eh, dbají na svou suverenitu. A na základě intenzivních diskuzí, které jsme vedli v našich frakcích, nepřipojují se k myšlence financovat přímo politické strany těchto stran, ať už se jedná o politické strany vznikající nebo ne, protože já v tom nacházím velké riziko pro Unii a sice, že bude eh, obviněna ze vměšování. Kompromis číslo 5 tedy bude předmětem eh, odděleného hlasování o tom, zda mají politické strany fungovat na seznamu příjemců. Toto oddělené hlasování je, myslím, konstruktivním způsobem způsobem eh, vyřešení této otázky. Takže na závěr jsem chtěla připomenout ještě jeden cíl, který nesmíme ztrácet z, pohle, z, z pozornosti. Musí to být užitečný nástroj naší vnější politiky a proto má být schopen reagovat rychle a jasně. Děkuji. Mrs. Gomes, please. Děkuji, paní Gomeš. Děkuji, pane předsedo. Já jsem potěšena, že už jsme se dostali poměrně daleko v naší pozici eh, k tomuto návrhu, eh, protože v roce 2010 eh, ve zprávě Havit, tam jsem, jsem si myslela, že je potřeba mít tuto Evropskou nadaci pro demokracii. A jsem velice potěšená, a teď tady nehovořím pouze sama za sebe, ale za naši frakci a hovořím také za Veronik de Kaiser, která tady dnes nemůže být, ale ona na tom pracovala jakožto stínová zpravodajka. A ona i já samozřejmě děkujeme za vynikající práci eh, Alexandra Lambstorfa a děkujeme také stínovým zpravodajům za spolupráci. Dosáhli jsme široké schody, jak to tady bylo zmíněno. Jsou tady ještě určité niance. Eh, pro naši skupinu je nejdůležitější, eh, co jsou nejdůležitější politické nadace a eh, my tam k tomu něco ještě předložíme a to už bylo dohodnuto s spravodajkou, se spravodajem a svými spravodaj. Potom také jsme potěšeni s řešením, které bylo nalezeno, pokud jde o eh, respektování politické rovnováhy na evropské úrovni. To je pro nás velice důležité. A potom také, pokud jde o politické strany, tam by samozřejmě mohly být různé názory a naše stínová zpravodajka Veronik se do ní vám eh, podobně jako právě paní Saifi řekla, že by bylo lepší Hm, aby eh, to se tady nehovořilo přímo o politických stranách, ale eh, o aktérech, nebo mělo by to být na jednotlivých aktérech. Takže já si myslím, že je tady velice důležité udržet politickou rovnováhu v našem parlamentu. Kdyby všichni souhlasili, představme si, že bychom byli v situaci eh, Jižní Af- Jeho Africké republiky před koncem apartheidu a financování INC. Eh, jak by se tam k tomu postavili? Takže eh, pokud jde o účast žen a rozpočtová kontrola, kterou by Evropský parlament eh, měl vykonávat, to vše by mělo být vždy udělováno podle konzultací s delegacemi a také účast v výkonném výboru, to je otázka, kterou také musíme ošetřit a politická rovnováha v této věci je také velice důležitá. Děkuji, slovo má paní Lezing, dvě minuty. Děkuji. Já zůstávám u svého názoru, že tento um, Evropský fond nebo Evropskou nadaci pro demokracii považuji za velice problematickou. Mám k tomu kritický postoj a zcela tento nástroj musím odmítnout. Tento fond není v souladu eh, s eh, mezinárodním právem, nerespektuje eh, právo na suverenitu jednotlivých zemích a podle mého názoru tento návrh podkopává právě toto zmíněné právo na suverenitu. Diskuze o podpoře finančních stran to je podle mého názoru něco naprosto neoddiskutovatelného a částečně to odhaluje záměr těch, kteří podporují tento fond a to zcela zřetelně. Proto mám velmi uh, zásadní pozměvací návrh, který usiluje o to, aby tento eh, fond nebyl zřízen. Jako další problém vidím nedostatečnou transparentnost a demokratickou kontrolu. Naše frakce první část kompromisu a pozměňovacího návrhu číslo 10 podpoří, který tedy uvádí, že provádění všech opatření Evropské nadace pro demokracii musí být posouzeno třetí nezávislou stranou, která na to bude dohlížet a bude to hodnotit. Přesto ovšem nechci eh, odpírat konstruktivní spolupráci a proto jsem eh, předložila některé další technické pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Pan Petering. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Myslím si, že k ní přistupuje s velkou dobrou vůlí a já bych chtěl položit několik otázek, ale nechtěl bych, abyste mě házeli do stejného pytle jako kolegyni Lézingovou, protože když tady hovoří o tom, že se zasahuje do eh, suverénních práv členských států, tak si myslím, že tady používá eh, terminologii minulosti. Když jde o lidská práva a demokracii, tak eh, nemůže existovat výlučná suverenita členských států. Takže tady bych se chtěl distancovat od, distancovat od toho, co říkala kolegyně Lézingová. Nechci se s tím identifikovat a chtěl bych požádat o to, abyste nechápali mé vyjádření v tomto duchu. Zároveň bych chtěl ovšem položit kolegovi Lambsdorffovi eh, několik otázek. Jak to tedy vypadá eh, s vypracováním eh, statut? a jak bude Evropský parlament do toho vnášet svůj názor, pokud je o, o rozpočet a právo na kontrolu. Potom by mě zajímalo, jak můžeme zajistit, že překrývání s jinými možnostmi financování a existujícími nástroji, ne, k němu nebude docházet a že nezvýšíme byrokratické břemeno, protože to je podle mého názoru největší riziko. To, že by nakonec mohlo dojít k určitému konkurenčnímu boji mezi různými nástroji. Potom by mě eh, zajímalo, pane Lambsdorff, graf Lambsdorff, jak konkrétně tento fond má být financován, kdo do toho bude jakým způsobem přispívat a jak můžeme zajistit, že výkonný výbor, eh, který je určitým způsobem eh, sestavován nebo má být nějak sestavován, že tento výbor bude s evropskými institucemi a nadacemi dobře spolupracovat. V čísle 8 a 6 je uvedeno, že jednou ročně výkonný výbor se sejde s příslušnými nadacemi a e, institucemi, ale mě, podle mého názoru je to naprosto nedostatečné, především v té počáteční fázi. Musíme zajistit, aby ten kontakt byl mnohem intenzivnější. A Možná, že návrhy, které zítra schválíme, přispějí k tomu, aby se to více konkretizovalo. Ale pane Graf Lambsdorff, tím zítřejším schválením pro nás ta práce teprve začíná. Musíme jí eh, v ní pokračovat i do budoucnosti, musíme na tom pracovat, abychom neskončili jako Evropský parlament eh, někde stranou. Pan Jip. Panu poslovi Lambsdorffovi za eh, já bych chtěl poděkovat eh, Lonsdorfovi za jeho velice zajímavé a dobře vypracované dokumenty, nebo dokument, který zítra eh, přijmeme. Moc se mi líbí, nebo chtěl bych zdůraznit, že eh, Polsko tento Um, projekt předložilo v době svého předsednictví. Je to taková vlajková loď eh, polského předsednictví. Návrh, který reaguje na slabost Evropské unie v případě reakcí na státy, eh, které hm, prodělávají transformaci. A ideálem je využít zkušenosti zemí, které takovou transformaci absolvovaly. Je potřeba mít flexibilní přístup k podpoře, ať už to flexibilní znamená cokoliv. Ale e, Americký fond pro demokracii e, vlastně Eh, pomohl polské solidárnosti nebýt, nebýt těchto prostředků, tak by nemohla ani vzniknout. Eh, a myslím si, že politické strany by neměly být vyloučeny se seznamu případných příjemců. Samozřejmě politické strany ne, nemohou být součástí politického systému těch zemí. Jestliže chceme vytvořit v určité zemi demokratická pravidla, je to proto, že ta země z vlastní definice politické strany nemá. Já chápu ty výhrady. Lukašenkov režim třeba v Bělorusku by neocenil, kdybychom podporovali demokratizační síly, to je jasné. Aleš Bělecký tady byl, mluvil s námi a mluvil o lidských, o, o, o, o bojovnicích za lidská práva, hovořil o e, legálních a ilegálních politických stranách. A brzy jsme viděli, jak on a ostatní e, opoziční aktivisté jaksi, eh, kde eh, jsou a kde nemají být, to znamená ve vězení. My musíme podporovat demokratizaci a nástroje, které Evropská unie má k dispozici, nejsou flexibilní a nejsou vhodné pro rychlou reakci. A ne, ne, nejsou dostatečné na pomoc eh, aktivistům. A nyní pan Lansdorf odpoví na otázky. Děkuji. Nejdříve bych řekl, že jsem opravdu rád za širokou podporu, kterou jste mm, mi vyjádřili eh, eh, i stínoví zpravodajové, nebo ti, kdo eh, je zastupují, protože Veronika tady nemůže být. Myslím si, že tady je jedna věc, kde se neschodneme a o tom tedy budeme hlasovat a myslím si, že to není problém. těm kritičtějším eh, vyjádřením hm, řeknu to eh, v Německu, protože eh, kolegové tady hovořili německy. Pane Bedringu, já vás nechci přitom házet do jednoho pytle. Na to jsem vzdálen, ani paní Lezing by se to nelíbilo, takže nejlepší bude, když vás prostě nebudu házet do jednoho pytle. Paní Lezing, vy jste říkala, že máte zásadní eh, výhrady vaše frakce, ty jste dříve vyjádřili. Eh, také velmi eh, konstruktivně jste to při, podali a pan Petrink má ten aktuární status a víme, že to nezávislé posouzení třetími stranami tam je a pravděpodobně uh, Mm, to bude eh, velice konstruktivní a tedy bychom přijímali eh, ty eh, podněty. Pan Petering se ptal, jak zajistit promítání zájmu Evropského parlamentu. Především tím, že uděláme nějaké doporučení. Jinak tam parlament nebude, protože v parlamentu bude už nějaký proces a to je úspěch. To je první věc. Druhá věc. Jsme zastoupeni v pracovní skupině na eh, žádost Elmarda Broka zastupuji náš výbor tam. A eh, pokud jde o rozpočtové otázky, tak i tam na prvním zasedání už jsem eh, přednesl, že finanční nařízení mm, pro evropské prostředky je třeba, jak pokud stanovení rozpočtu, tak pokud jde o kontrolu, dodržovat. To je, myslím, zcela bezesporné. Potom překryvy. To je samozřejmě otázkou, eh, kde je tedy eh, styčná linie s eh, tímto a Evropským fondem pro demokracii. Kolegyně Saifi to řekla správně. Flexibilita a rychlost EID e to je důležité podporovat aktéry, které nemůže přijmout RDR. E a potom otázkou je, jak zorganizovat tu spolupráci abychom měli eh, závažné eh, setkání eh, výkonného výboru s institucemi a zainteresovanými stranami a to napíšeme do stanov, tak to je jasné. Potom nemůžeme do stanov přepisovat každé regionální zasedání. To, že je to v Bruselu, znamená, že chceme podpořit spolupráci s SVČ například. To je docela zřejmé. Tolik tedy pokud je o překrývání pravomocí, výkonný výbor, financování. Kdo přispěje kolik? To počáteční financování komisař File eh, přislíbil z eh, eh, instrumentu sousedství, ty jsou k dispozici. Polská republika už něco přislíbila, nevím, kolik to bylo, bylo nějakých 3 až 5 milionů eur. Další členské státy se k tomu dále vyjádří a ty eh, příspěvky budou eh, postupně přicházet. Celkově to budou smíšené zdroje ze členských států a z Evropské unie. Kolegové eh, ze strany Zelených a Elmar Brok, myslím, navrhli, aby to byl nějaký takový svěřenský fond, do kterého mohou platit i třetí strany, jako Švýcarsko nebo Norsko, nebo nějaká velká nadace. No tak mm, tím bychom se mohli ještě zabývat, jak by to bylo možné. Potom Ana Gomez eh, to řekla. To je reakce na otázku kolegy Hřiba. Podpora demokratických eh, hnutí je samozřejmě obtížná. Eh, v boji s apartheidem z ANC nikdo neměl problém jim pomoct. Ale jedno je také zřejmé. A ve statusu to je také dáno. Chceme podporovat jenom aktéry, kteří eh, se zasazují eh, za demokracii bez násilí. To znamená a aktéři bez násilí. Aby bylo jasné, že ty peníze nepůjdou na žádné jiné účely. Každopádně děkuji ještě jednou za podporu a těším se na podporu zítra na hlasování. A kolega Petering má pravdu, eh, že ta práce eh, ještě eh, hlasování neskončí, pokračuje a já jsem si jistý, že budeme pokračovat i do budoucna. Děkuji a musím vás informovat, že paní Veronik de Kaiser zaslala úpravu ústního pozměňovacího návrhu v kompromisu 7, takže pokud se na to chcete podívat, tak máte možnost. Každopádně vy to dostanete od sekretariátu, ale jenom jsem vás chtěl upozornit eh, předem. A poslední věc se eh, týká, nebo eh, fráze se týká stanovování nových grantů a práce prostřednictvím hlavních příjemců by omezila v administrativní zátěž EED. A paní Kejzer tam ještě hovoří eh, o omezování politické plurality, takže to ještě dostanete od sekretariátu konkrétně. A teď se podíváme na zprávu pana Ungorianyho k uzavření dohody mezi USA a EU o využívání jmené evidence cestujících a jejím předáváním americkému ministerstvu vnitřní bezpečnosti. Pane Ungoránu, máte tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vím, že jsme pod časovým tlakem a snažím se, eh, budu se snažit to říci jednoduše. Eh, budu hovořit o jednoduchém rozdílu. Zase jde o to, co tady eh, projednáváme a co tady neprojednáváme, co nemáme projednávat, pokud jde o toto téma. Takže my máme projednávat stanovisko našeho výboru k této věci, z hlediska transatlantického partnerství, včetně našich potřeb, pokud jde o společný boj s terorismem. To máme tady projednávat. Neprojednáváme tady, jestli, máme, jestli se nám líbí nebo nelíbí americké způsoby. A myslím si, že mm, a ta jedna, ten rok, který trvalo vyjednání této dohody, tato nová dohoda se vyplatilo. Každopádně jedná se o zlepšení předchozí a oproti předchozímu stavu a můžu k tomu uvést několik argumentů. Eh, podle nové dohody jednotlivci mají právo eh, k přístupu a opravení eh, údajů, můžou žádat o účinné očkodnění. Metoda push je standardní metoda transferu Eh, doba uchování eh, údajů je omezená a a předpokládá se reciprocita. Některé z těch eh, formulací mohly být ambicioznější, ale myslím si, že obecně ty výsledky dosahují správné rovnováhy mezi bezpečností a ochranou osobních dat. A musíme si klást otázku. Jaká by tady byla alternativa, pokud by eh, ty dohody nebyly schválené? Pokud by ta dohoda nebyla schválená? Bez této dohody naše aerolinie by se nacházely v takovém nejistém stavu, protože by pořád eh, Eh, museli plnit požadavky eh, ze Spojených států, ale neměli by eh, jasný rámec, ve kterém by to mohli činit. Za druhé, docela jistě by neexistoval evropský právní rámec pro výměnu údajů o cestujících se Spojenými státy, ale Spojené státy by mohly přesto uzavírat bilaterální dohody se členskými státy, což by samozřejmě znamenalo, že tyto bilaterální dohody by nebyly předmětem našeho přeskumu. Myslím si tedy, že tuto dohodu bychom měli podpořit všichni. Jsou čtyři pozměňovací návrhy, musím zmínit všechny v duchu. Nebo v tom smyslu, že eh, bychom měli odmítnout Eh, souhlas, ale o to nejde tady eh, z našeho výboru. Ty signály, které já mám, je, že existuje široká schoda, ne jednomyslná, ale eh, široká, pokud jde o potřebu podpory této dohody. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Ungorianu. A nyní paní Gomeš na minutu a půl. Zkracujeme to. <laughs> Pane předsedo, není pohyb o tom, eh, že eh, žádná země ani USA nemůže rozhodovat o tom, za jakých podmínek eh, tady jsou lidé přijímány na jejich území, tedy ty země mají tu možnost. A my jsme tady měli určitý precedens s Austrálií, ale bohužel my jsme tady toto nezohlednili výsledek eh, toho vyjednávání není zase tak dobrý ve srovnání eh, s tím, co jsme měli s Austrálií. Především pokud jde o naše pravidla ochrany údajů našich občanů ta diskuze minulý týden nebo tento týden eh, s komisařkou Malmstromovou ve výboru Libe eh, byla uspořádána. Já jsem tam byla a musím říci, eh, že Sophie Intfeld tam argumentovala a já jsem velmi citlivá k jejím argumentům, když tedy vysvětlovala, jaké jsou tady standardy, pro ochranu údajů našich občanů a mluvila o tom, že to není zohledněno. Souhlasím se s pravodajem, když říká, že ta alternativa by byla horší. Alternativa eh, vychází tedy z bilaterálních dohod, eh, které USA dohodla s našimi členskými státy a to by bylo mnohem horší pro ochranu údajů našich občanů. A je samozřejmě nepřijatelné, aby eh, tedy letadla byla, nebo lety byly zastavovány. Takže to musíme opravdu zvážit. Já jsem samozřejmě také velmi znepokojená něčím, co jsem zjistila, tedy to, že dohoda s USA, sice je to něco, co bychom měli přijmout my, náš parlament, zatímco národní dohody byly ratifikovány národními parlamenty. A v tomto případě USA je, v USA je to pouze exekutivní dohoda, takže kongres do toho není zapojen. A pokud si myslíme, že to musíme eh, přijmout, protože ta alternativa by byla pro naše občany horší, tak musíme rozhodně zajistit, aby se do toho zapojil také eh, kongres, tedy v procesu revize, na který musíme tlačit, aby, aby k němu došlo, tak aby to, co tam nebylo dobře ošetřeno, bylo ošetřeno lépe. Pan Dav, minuta a půl. Pane předsedo, eh, ta uzavřená dohoda je eh, skromným vylepšením té předchozí eh, dohody, ale není to tak dobré jako dohoda s Austrálií a je tady celá řada důležitých nedostatků v mnoha ohledech. Především působnost dohody je eh, příliš malá Především článek 4.4 by umožnil, aby PNR bylo využíváno pro eh, mnoho věcí a Evropská unie by neměla eh, kontrolu nad tímto procesem. Právně je to, jak se zdá, nepříliš rozumné a ne plně v souladu s evropskými předpisy v oblasti ochrany údajů. Myslím si, eh, že to není eh, dobrá, dobré pro vylepšení transatlantických vztahů. Myslím si, že by to mohlo být velmi eh, špatným precedentem pro budoucí dohody o PNR s dalšími eh, zeměmi, eh, které mají nižší eh, ochranu ve svých systémech pro ochranu osobních údajů. Ještě třeba než USA. Abychom neakceptovali tuto dohodu, kdybychom to neakceptovali, tak by to posílilo budoucí roli a efektivitu komise tak eh, jak se tedy, nebo v tom, jak se bude zapojovat do eh, dalšího diplomatického vyjednávání. V tuto chvíli ovšem komise selhala, nepodařilo se jí naplnit eh, striktní standardy, které jsme požadovali za Evropský parlament, které jsme chtěli, aby jich dosáhli. Eh, ty, které jsem eh, tedy předložil já, nebo i ostatní v pozměňovacích návrzích eh, k dohodě o PNR. Paní Nikolaj, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že toto mm, nebude první dohoda, která porušuje normy nebo požadavky Evropského parlamentu. Myslím si, že tady nejsou dostatečně respektovány normy a ono je samozřejmě velice obtížné eh, o této dohodě rozhodnout, protože ta dohoda přináší určité vylepšení ve srovnání s těmi předchozími, může být považová, můžou ty, ta vylepšení být považována za Eh, nedostatečná, ale je to určité vylepšení. Takže je to politické rozhodnutí, musíme si odpovědět na otázku, na kterou zatím odpovězeno nebylo, tedy kam až zachází požadavky spojené s ochranou eh, vnitřního bezpečí, bezpečnosti a eh, ochrany lidských práv. To co tady vytyčuje smlouva, je nedostatečné. Jsou tady problematické prvky, například podmínky pro zpracovávání údajů, e, způsob ukládání údajů. Osobní údaje by totiž mohly být použity k jedným účelům a to porušuje evropské normy v oblasti ochrany osobních údajů. Jisté je, že je nutné zajistit bezpečnost evropských občanů. Naše frakce tedy rozhodne, že eh, všichni budou moci hlasovat podle vlastního svědomí. Já podporuji tuto dohodu navzdory tomu, že ta dohoda samozřejmě není příliš ambiciozní, ale myslím si, že přeci jen poskytne právní rámec, který eh, poskytne základní ochranu údajů. A další řečník na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci toto. Toto je velmi citlivá záležitost není první. Samozřejmě jsme měli SWIFT, všichni víte, jak to eh, bylo a v tuto chvíli řešíme také dohodu akta. A všechny tyto otázky jsou kontroverzní. Akta samozřejmě není tedy dohodou s USA, ale je to dohoda s více stranami a jedna smluvní strana je právě Evropská unie. A zpravodaj kolega Ungurianu eh, uvedl, že lhůta pro ukládání údajů byla zkrácena a mě by zajímalo, do jaké míry tato lhůta byla zkrácena, okolik a jak na to máme nahlížet. Jak je to například eh, u dohody s Austrálií, jak to tam bylo ošetřeno. Potom druhá otázka, která je ještě důležitější a zmínil se o ní i pan Dav. Uchované údaje mohou být také eh, přenášeny a pokud mohou být předávány dál, tak by mě zajímalo komu. To je eh, první věc. A co se stane potom, po té, co ty údaje jsou předány někomu dalšímu, jsou zpracovávány a přitom jsou to citlivé údaje? Tady jde přece o práva občanů, ale jde také o ochranu osobních údajů. Pokud jsou ty údaje předávány, tak eh, je možné, že to třeba nebudou zásadní údaje, takže nepůjde o nakládání s citlivými údaje, ale přeci jen by mě zajímalo, jaká práva mají občané, jejichž eh, práva jsou tímto způsobem porušována, nebo jejichž údaje jsou zneužívány. To jsou pro mě ty nejdůležitější otázky. Děkuji. Pane Unguriano, prosím. Děkuji za vaše poznámky, pokusím se odpovědět stručně. Hluboce rozumím vašim, eh, o vašemu znepokojení. Samozřejmě tato dohoda by mohla být eh, vylepšená a myslím si, že ovšem v tuto chvíli si nelze představovat, že bychom mohli dosáhnout ideální dohody, protože tyhle věci jsou vždycky kontroverzní. A chtěl bych říci tedy jenom pár věcí eh, kolegovi Görnišovi, k kolegy eh, Gornish, eh, eh, americký kongres, jestli se zapojí, bude se muset zapojit sám od sebe. A paní, pa, panu Dafovi bych řekl, a musím to opakovat, není to ideální, nic není ideálního v této dohodě, ale musím dodat, že porovnání s Austrálií, s australskou dohodou, není možná. My nemůžeme porovnat míru ohrožení Austrálie s mírou ohrožení Spojených států. A paní Nikolaj, její úvaha ohledně e, střetu bezpečnosti s právem na soukromí. Ano, to je samozřejmě důležité a současně složité. A řekl bych, že jak si je toto evidentní pokrok. Pan Hřib žádal o přesná data týkající se doby u, uchovávání dat. Jestli se nepletu, tak ta PNR má být, mají být eh, depersonalizovaná po šesti měsících. Přístup eh, k datům postupně je omezován a mohou být uchovávána až 10 let v případě závažné trestné činnosti a 15 let v případě terorismu. A každá jednotlivá informace spojená s, s, s jaksi, nebo individuálního charakteru bude, bude zničena. Eh, děkuji. Takže nyní se přesuneme k dalšímu bodu, další zprávě, a to je vývoj makroregionálních strategií EU, stávající praxe a výhled do budoucna, zejména ve Středomoří. A požádám pana Salabrakose, aby pronesl úvod eh, a omezil se na tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové, eh, děkuji stínovým společnostem zpravodajům za jejich konstruktivní eh, přínos. Většina pozměňovacích návrhů v tuto chvíli může být přijata a opravdu, myslím, značně zlepšují text. Makroregionální strategie Eh, například jsme měli eh, eh, makroregion po makroregion po Dunají, takže si lze představit i další makroregiony, které jsou velice důležité pro vyvážený a udržitelný rozvoj a představují přidanou hodnotu pro Evropskou unii, čili tady máme zase další hm, makroregion, jedná se o významné projekty, které přispívají k realizaci strategie Evropy 2020. Pomáhá i nám eh, čelit výzvám, kterým jsme vystavováni v oblasti Středomoří, mám na mysli energetiku, vědeckou spolupráci, cestovní ruch, obchod, ochranu životního prostředí Eh, námořní dopravu, bezpečnost na moři, znečištění moře a nezákonný rybolov. Naše makroregionální strategie bude mít dvě dimenze. Jednu pozemní, nebo suchozemskou, a jednu operativní. Když se podíváme na seznam priorit, eh, ob, obě tyto stránky je potřeba skloubit eh, dohromady. Kompromisní, snažil jsem se eh, vytvořit kompromisní návrhy, které eh, jasně eh, definují tento makroregion a tento nový makroregion ve Středomoří je zajímavým novým vývojem. Samozřejmě tím to nekončí, protože je potřeba pokračovat v jednání Eh, zapojit regionální a místní eh, orgány eh, v duchu subsidiarity, takže těším se na poznámky kolegů a velice oceňuji spolupráci, kterou jsme tady měli. Já jsem přesvědčený, že to bude dobrý začátek pro makroregiony. Nehovoříme o nových institucích ani o nové legislativě jako takové, Nicméně můžeme z makroregionu učinit cíl, protože já si myslím, že to, co přinášejí, přinášejí vlastně takový výhled do budoucnosti a pomůže to regionům fungovat lépe v budoucnosti. Děkuji. Je to stanovisko k výboru pro, výbor pro regionální rozvoj. Pokud by někdo z kolegů si rád k tomu vyjádřil, prosím. Paní López. Gracias, presidente. Es... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji Eh, za to, že eh, přijal pozměňovací návrhy, které eh, socialistická frakce předložila. takže se tento text rozšířil i o západní makroregiony. My máme společnou historii, tradice, společnou kulturu, společnou geografii a e, myslíme si, že makroregion je pevnější, jestliže združuje všechny evropské státy, které spolu, které sousedí se Středomořím nebo jsou na břehzích Středozemního moře. Je tu celá řada společných témat a uvidíme to v budoucnu. E, Nedávno jsme o nich jednali, například zeměděl, po, zemědělská dohoda s Marokem, ale mohou se objevit i další témata a společné eh, pozice, společná pozice je důležitá, eh, jestliže máme nastartovat projekty, které třeba stejně existují, už mají vlastní rozpočet, ale ta synergie jim prospívá a, a je potřebná. Takže já bych chtěla poděkovat zpravodaji za to, že akceptoval naše pozměňovací návrhy. A děkuji všem, kteří obohatili text o své pozměňovací návrhy. Děkuji. Dobrá. Na to, myslím, není nutné odpovídat, nebo chcete vystoupit? Eh, já bych jenom chtěl poděkovat paní kolegyni. My taky děkujeme. Euh, A nyní se přesuneme ke zprávě eh, poslance Salafranky o vyslání delegace ad hoc do Líbie v únoru. Ještě pomlouvám se, ještě omlouvám se. Teď má eh, být, eh, mít slovo pan Lambsdorff a teprve poté pan Salafranka. Já jsem se spletl. Děkuji, pane předsedo. Já vám stručně řeknu, Eh, jak jsme byli v New Yorku na valném schromáždění, eh, geografické, tematické a institucionální informace. Za prvé byla eh, řeč o Palestíně, arabském jaru a západní Sahaře. Tematická témata to byla odpo- povinnost, odpovědnost za ochranu, politika EU OSN na podporu demokracie a potom trvalý, nekonečný institucionální problém Evropské unie v OSN. V listopadu jsme byli na společné misi se třemi s podvýborem, kde jsme měli samostatný briefing o otázce lidských práv a já bych tedy začal tím, co jsem říkal nakonec, co znam, my jsme se dozvěděli v době té naší návštěvy, kdy byl stále problém s tím, že EU má mluvit jako blok. Situace se zlepšila a to mě těší, nicméně dochází k určité únavě z Evropské unie mezi členy OSN, protože pro naše členské státy je dost těžké jak si včas se, jak si vyjádřit a to Spojené království vnímá velice negativně uvnitř a díky spojenému, díky práci Spojeného království to máme udělané tak, že každé, každé konkrétní téma potřebuje samostatně rozhodnutí, zda EU má být zastoupena službou vnější činnosti, anebo nebo e, e, přímo členskými státy. Čili místo, abychom bojovali za naše pozice v OSN, Spojené království chce, abychom nejprve tedy se e, bojovali sami za sebe a potom teprve ovlivňovali osudy těch druhých. Takže tato situace bohužel je velice nepříznivá, je to nepříjemné, je to, jsou to nepříjemné obstrukce, které mě netěší. A další členské státy v OSN, které třeba žádají podporu z Evropské unie, ale my nejsme schopni se včas vyjádřit, netýká se to všech témat, u některých témat jsme vlivní a efektivní, ale není tomu tak vždy. Co se týče že palestinské žádosti o uznání během naší e, přítomnosti, ten, tento téma příliš nepokročilo. Osm členských eh, států Rady bezpečnosti bylo pro a 14 tedy, tedy 8 eh, bylo pro, ale je jich potřeba devět. E, Členské státy, jak víte, dál nejsou stejného názoru na toto téma. Dále, co se týče arabského jara, byl kladen velký důraz na eh, budování kapacit. To vás nepřekvapí. Eh, Libie vyžaduje jiný přístup než třeba Tunisko, Alžírsko nebo Egypt. Byly tam velké obavy ohledně Sýrie. V, v, v té eh, době tam byla zpráva, která jasně hovořila o zločinech proti lidskosti, které páchá syrská vláda. A, to, e, a byla řeč o tom, zda má mít e, Sýrie e, před Mezinárodní trestní tribunál, nicméně není sekretářskou zemí určitých dohod. Eh, takže je to složité. Západní Sahara, tam bylo zaznamenáno zlepšení v atmosféře mezi Západní Saharou a Marokem, ale nedošlo k žádnému podstatné dohodě. Odpovědnost chránit. Zaznamenali jsme zajímavý vývoj, ačkoliv nepříjemný. Jak my to chápeme, došlo k určitému pokroku, jak v Radě bezpečnosti, tak v, v, na valném schromáždění a tak dále, ale BRICS vy, v, e, si vytvořili jinou koncepci a sice takové e, spolupráce e, a, a současná ochrana, bylo přijata rezoluce, souviselo to s arabským do které se, se připojili někteří, kdy Eh, eh, šlo o striktnější aplikaci eh, rozhodnutí o intervencích, ale ono je to takové kostrbaté, jako američané byli proti, já si myslím, že i my jsme k tomu skeptičtí. Jedna věc, na které jsme se dohodli v rámci odpovědnosti chránit, to není konec konfliktu, ale je to součást prevence i rekonstrukce co se týče podpory demokracie, tam budou struční obvyklé věci, posílení e, občanské společnosti, ženy, mládež, politické strany. A obecně tato návštěva, myslím, byla dobrou příležitostí e, ukázat, jak, nebo a vidět, jak jsou priority EU implementovány v New Yorku a těšíme se, že budeme pracovat na dalších doporučeních na 27. valném hromáždění. Děkuji a jsem připraven odpovědět otázky. Děkuji. Právě dorazila paní kolegyně, nevím, jestli si chce vzít slovo na půl druhé minuty. Děkuji. Omlouvám se, ale musela jsem hovořit teď na Indě. Jako členka podvýboru pro lidská práva jsem se zúčastnila společné delegace AFETu a a na 66. zasedání valného schromáždění OSN. No jménem eh, paní Barbary Lockpiller, která je naší předsedkyní, bych ráda zdůraznila to, jak je důležité, že DRUA se účastní na návštěvách AFETu, na eh, zasedáních valného schromáždění Rozšířené předsednictvo druhá se minulý rok eh, rozhodlo o alternativních destinací a New York byl vynechán a například ve prospěch Konga. Nicméně je důležité, aby Drua bylo zastoupeno eh, v delegaci AFETu, protože eh, oni se vždycky nezaměřují na lidská práva, tak jako druhá z definice. Eh, usnesení eh, ke stanovisku parlamentu k 19. zasedání eh, Rady OSN pro lidská práva přijaté ve Štrasburku je odstavec, který parlament podepsal a který jasně řekl, že parlament považuje za nezbytné, aby se pokračovalo ve vysílání delegací Evropského parlamentu na příslušné zasedání Rady pro lidská práva i všeobecné valné schromáždění OSN. Otázky uh, eh, lidských práv se řeší na každém zasedání, nebo se řešily na každém zasedání v New Yorku. Uh, pan uh, Graf Lansdorf uh, to uh, vždycky uh, vyzdvihoval. A konkrétní zasedání uh, proběhla s panem uh, Ivanem Simonovičem, uh, asistentem generálního tajemníka pro lidská práva z úřadu pro uh, uh, vysokého komisaře pro uprchlíky, tam byl, eh, pro lidská práva, pardon, tam byl zástupce pana Pele. Zmínil, eh, že generální tajemník OSN velice podporuje vytvoření eh, v postu vysokého zástupce pro lidská práva a také sám vyslovil obavy například ohledě situace na pobřeží Slonoviny. Potom eh, je tady eh, Rada pro lidská práva v Ženevě, kterou eh, jsme také vyzdvihli. Před dvěma lety by si nikdo býval nepředstavoval podporu pro zvláštního zpravodaje OSN například pro Irán. Mandát pro ně byl vytvořen v červnu 2011, nebo například to, že by existoval konsenzus na radě, například pokud je o pozastavení členství Libie. Prakticky každý členský stát eh, přijal, eh, eh, že se vystaví kritice, kritice této rady, pokud jde o stav lidských práv. Komise vyšetřovací předložila, svoji zprávu k Sýrii, kde se hovoří o zločinech proti lidskosti a také nebylo jisté, jestli Sýrie nebude pozvána před Mezinárodní trestní tribunál. A kolegové, hovořilo se tam o dalších otázkách, ale tam přes svém omezení jste o nich hovořit nebudu. Děkuji. Ještě někdo? Dobrá, děkuji vám za tyto informace. A nyní se dostáváme k poslední věci. A tentokrát má slovo povinně pan Salafranka k návštěvě Libie, která proběhla eh, tam 10. takže eh, proběhlo eh, zasedání, eh, tedy pardon, návštěva. Byla tam paní Gomez, šéf delegace Magrebu, stála zpravodajka k Libii, pan Kačin, také člen tohoto výboru. Všichni jsme tedy vycestovali do Libie 11. a 12. února. Viděli jsme na jednu stranu, že lid Libie má nesmírné očekávání od budoucnosti, pokud jde o, nebo po zmizení režimu Kadáfího. A také jsme viděli, že jsou tady jako velké potřeby. Čili jsou tady, je tady velká dichotomie mezi očekáváními a skutečnými potřebami. Setkali jsme se s předsedou Prozadní Národní rady. Hovorili jsme s ním o zajištění bezpečnosti lidu a také jsme hovořili o migračních problémech a justičním systému. Bavili jsme se o hlavních problémech, kterým země teď čelí, zejména o bezpečnostních problémech. A o tom, jak tedy zapojit bývalé bojovníky do armády a do policie. Řada lidí se zapojila do tohoto eh, a Evropská unie musí e, přispět k vyřešení této problematické situace. Musíme také pomoci e, Libijcům, aby také e, byli schopni kontrolovat své námořní hranice. I pozemní hranice mají 4000 km. A bezpečnost hranic je důvodem k obavám, protože to, co oni mají k dispozici, je velmi slabé. Věříme, že Evropská unie eh, prověřila různé mechanismy a na pomoc eh, Libii v naplňování těchto potřeb. Také eh, jsme se zabývali obecními zásobami materiálními a administrativními pro tuto zemi a zabývali jsme se posouzení situace v této země. Evropská unie měla pomoci zemi vytvořit určitý mechanismus. Ta země bude pořádat volby v červnu. No, my jsme se máme 40 let Kadáfího režimu a za toto období nedošlo k jediným volbám. Takže lidé netuší, v čem volby spočívají, nemají politické povědomí takže do voleb je třeba toho udělat hodně. A Evropská unie by měla pomoci eh, při organizování eh, libických voleb. Musíme se maximálně snažit, abychom eh, zvýšili občanské povědomí v Libii před volbami a i po nich. Myslím si, že ten nový nástroj pro občanskou společnost, který je součástí naší politiky sousedství, tady bude velmi užitečný. A samozřejmě i, i jakýkoliv, další pomoc eh, médiím, například spravodajský eh, kanál pro televizi, parlamentní kanál by byl velice užitečný. A začínáme tady od nuly. A samozřejmě to pozvěžení má e, psychologické i ekonomické dopady na tu zemi. Ta Národní rada nyní e, musí obnovovat důvěru lidu, zapojovat ji do osudu země. A já nebudu zacházet do otázky lidských práv v tuto chvíli. Myslím si, že teď jde hlavně o bezpečnost, protože e, máte eh, domobranu, eh, která vzniká v různých částech zemí, země a to je situace, kterou je třeba opravit nebo napravit. A pořád jsou tady i eh, lidé, kteří jsou stoupenci Kadáfího, infiltrovali do armády i do policie, ale a, a jsou přítomní v Libii. Závěrem, pane předsedo, bych ještě eh, výborům eh, členům výboru řekl, že naše delegace se cítila velice vítána v Libii. A paní eh, Gobes by to mohla říci, protože v Libii byla mnohokrát i během konfliktu. Nicméně hlavním poselstvím pro náš výbor je následující. Byli jsme eh, velice vřele přivítáni. Libyjské úřady byly otevřené eh, spolupráci v Libii a to znamená, že máme eh, příležitost zde spolupracovat. Neměli bychom ten prostor pro spolupráci nechat zpomalovat byrokracií. Takže členové, jako členové delegace můžeme říci, že pro nás je Libie prioritou My jsme eh, eh, své závěry už eh, oznámili paní vysoké zmocněnkyni a, a myslím si, že Evropská unie před sebou má velice důležitou roli při transformování Libie. Pomůže jí úspěšně se vypořádat s období Kadáfího tak aby došlo k hladkému přechodu k demokracii. Je to paradoxní, že ti, eh, kteří eh, mají eh, zbraně, to musí dát někomu dalšímu, který, kdo ještě neexistuje, tedy budou muset vytvořit nový orgán nebo něco takového, kdo bude mít kompetence k těmto věcem. Paní Gomeš. Chtěla bych, si, chtěla bych říci, že jsem velmi ocenila to, že jsem mohla být součástí tohoto týmu. A e, bylo dobré, že se toho účastnil pan Salafranka i ostatní kolegové s různými e, kontexty, expertízou. Od května Eh, kdy byla delegace v Bengázi a potom eh, v Tripolis, tak eh, toto byla další cesta. Já jsem byla velmi ráda, že kolegové dobře potvrdili vlastně i ten můj názor, to, jak já jsem si vyložila situaci. A pan Salafranka tady právě už řekl, že Libie musí být priority naší politikou v jižním sousedství to není výsledek pouze toho našeho úsilí v posledních letech, těch, toho, co jsme do toho investovali, aby docházelo k těm změnám, ale měla by to být priorita v našem vlastním zájmu. Pokud tedy Líbě bude úspěšná, tak eh, to je důležité. Evropská unie to tam může velmi ovlivnit a to, co tam můžeme dosáhnout, to je v našem vlastním zájmu. Ve všech oblastech, v oblasti bezpečnosti, protože bezpečnost Libie ovlivňuje i naše bezpečnost a potom samozřejmě i ekonomicky, protože Libie samozřejmě je bohatou zemí a je to velmi důležité, eh, to, co v tomto regionu je významné. To, je, eh, to jsou ty reakce na všech úrovních a eh, já jsem to tam viděla už od samého počátku eh, těch nepokojů. V mnoha ohledech líbejci byli záleželo jim na to, abychom věděli, že jsou velmi otevření evropské podpoře. Eh, toho, co potřebují. Oni potřebují eh, peníze, mají velkou, eh, nebo dostala, produkce ropy se dostala na úroveň před revolucí a musí budovat kapacity, ty nejzákladnější, protože v této země, ne, zemi neexistovaly demokratické struktury, nebylo tam opravdu vůbec nic, jsou tady velké problémy s bezpečností, úsilí milici, pokud jde o milice, tyto milice samozřejmě nezmě, nezmizí se dne na den, protože to je jediná, eh, ta milice je jediný nositel bezpečnosti v této zemi, protože tady není žádná armáda ani skutečná policie a oni nás požádali o trénink, o školení, výcvik a, a potom se rozdělí na armádu a policii a, a, a tak dále a požadují opravdu ty nejzákladnější věci. Týden předtím, před eh, výročím revoluce 27. února a lidé byli eh, velice rozrušení, byly tady nejrůznější hlasitá prohlášení, jestli na Kadáfiho a tak dále. A lidé samozřejmě vnímají, že teď je nové období, režim padl a teď jde o ten nadcházející režim a to je velice křehká fáze, protože dosava, dočasná vláda není schopná přijímat základní nebo důležitá rozhodnutí a lidé to vnímají, například také tu situaci bezpečnosti protože není možné zaplatit ani milici, přestože ty peníze tam jsou, takže teď jde o to, jak to zorganizovat a dostat situaci pod kontrolu. Myslím si, že je velice důležité, ehm, ještě doplním to, co říkal pan Sala Franka, a tedy eh, schválili volební právo s pomocí OSN a e, tady jsou plánované volby v červnu. Všichni s tím souhlasí, že ty volby nebudou e, dokonalé, je to za těchto podmínek velice problematické, ale je to jediný způsob, jak přijmout vládu, která bude považována za legitimní a e, aby se mohla přijímat další rozhodnutí. Takže přestože si uvědomujeme, že to nebude dokonalé, tak bychom to měli podpořit. Nebude to jako to, co se dělo v Egyptě. Nedá se to srovnávat s Egyptem. Neměli bychom eh, usilovat o dokonalost, protože to dokonalé nebude. Je to jediný způsob, jak pokročit dál, jak mít legitimní vládu. A dobré na tom je, že tyto volby tam samozřejmě nejsou politické strany, nevytvořily se, jsou tam problémy a 120 členů nové, nového ústavního schromáždění eh, půjde eh, z, od vůdců kmenů a 80 bude z nových politických stran. A zajímavé je, že to bude vytvořeno na eh, základě seznamu, kde se bude střídat muž, žena, muž, žena. A to je opravdu významné v arabské země, zemi. Eh, v takové zemi, kde je islám tak konzervativní jako v Libii. A to je velmi pozitivní a zajímavý aspekt a ukazuje na to, eh, že libijská společnost má snahu se organizovat, přestože tam je teď eh, v tom nedostatek a nedostatek zkušeností. Byl tady zákon, který hovořil o určité kvótě pro ženy a nějak se to nepovedlo a ženy potom demonstrovaly a snažily se prosadit a nakonec vznikly tyto seznamy, kde mají svůj podíl i ženy. Takže je to zajímavé a Evropská unie by měla pomoci, měli bychom tam být stále eh, stálou přítomnost, stále bychom tam měli být aktivní, měli bychom jim dát tu podporu, kterou po nás chtějí Eh, samozřejmě, pokud jde o bezpečnost hranic, eh, občanskou společnost, média a tak dále, Nemám už více času, velmi ráda bych ale hovořila o lidských právech a o migrantech a dalších věcech. Děkuji. Pan Katin. Mulțumesc. Govoril bom slovensko in eh, svůj příspěvek by... Děkuji. Chtěl bych svůj příspěvek rozdělit na šest bodů. Důležité především je, že všichni ministři, se kterými jsme se sešli, a také zástupci eh, generálního štábu, a tedy zkrátka všichni hovořili o tom, že eh, není dostatek eh, finančních prostředků. Všichni jsou velmi nešťastní, že nemají k dispozici eh, peníze z evropských bank. Režim, který byl svržen, eh, také zničil všechny dokumenty a bez nich není možné mít přístup k penězům. Uplynulo už mnoho času od revoluce a přesto peníze ještě nejsou k dispozici. A my samozřejmě chápeme, eh, že mají své zájmy, pokud situaci chtějí alespoň do určité míry kontrolovat. Další věc, na to jsem se také ptal eh, jordánského ministra, tedy otázka je, jestli Jordánsko poskytne nějakou další formu pomoci. V Líbii problém administrativy někteří chtějí řešit lustrací, ale odpověď zní ne, něco takového není možné. Zpráva, která neexistuje, nemůže být eh, lustrována a nahrazena někým jiným. Tady se opravdu začíná od samotného začátku, od nuly. Eh, Kadáfi eh, administrativní strukturu nevyvinul. On dal určité licence kmenovým vůdcům a oni představovali lokální moc. Takže musí se opravdu začít od samého počátku. Jordánci v tuto chvíli z deseti tisíců obývalých bojovníků eh, chtějí vyškolit policisty, chtějí je integrovat do své struktury, ale neví, že v, poli, že v Líbyi neexistují policejní stanice. Něco takového tam neexistovalo, tam žádná policejní struktura není. Takže skutečně se musí začít to úplně od začátku. Je potřeba vytvořit základní schéma celé organizace, aby eh, dřívější bojovníci mohli být eh, integrováni do policejních struktur. Je tady sice Um, šéf generálního štábu, ale žádná armáda. A já jsem uh, byl ministrem obrany. Pane Paška, vy jste také dělal uh, tu stejnou zkušenost. A takže se vyznáme v této situaci a tam uh, mají akorát leteckou armádu. Ale Běžná armáda tam není, takže celá ta struktura bude muset být vytvořena. Potom know-how. To je problém i u nevládních organizací. Oba kolegové mi bez pochyby dají za pravdu, že zástupci nevládních organizací si kladli otázku, jak to bude s demokracií, protože mají strach z voleb, budou zvoleni takoví zástupci, kteří potom budou zastupovat pouze své vlastní kmeny. A to je to, co vyvolává obavy. Tam totiž neznají eh, základní pojmy, se kterými operujeme my tady, pokud jde o demokracii. A opakuji to, co jsem řekl i jordánskému ministrovi. Nejmladší osoba, která se kdy účastnila voleb, je dnes stará 70 let, takže to jsou ta léta diktatury. Uvědomuj, uvědomte si, eh, jak, jaká dlouhá doba mezi tím uplynula v diktatuře. 70-letí lidé jsou ti poslední, kteří se kdy někdy účastnili voleb. Líbie je multietnická, eh, multikulturní, je zde eh, mnoho různých náboženských skupin, a víme, že velká část obyvatelstva také nehovoří arabsky a je tím pádem zcela izolována od toho, co se v Libii děje. Slíbil jsem eh, zmínit ještě dvě věci. Jednak eh, otázka, o které hovořil kolega Salafranka, tedy to, jak můžeme k situaci přispět my. Naše parlamentní televize může připravit celou řadu krátkých spotů, které by osvětlovali parlamentní demokracii. Já už jsem hovořil se dvěmi zástupci parlamentní televize a reagovali pozitivně na eh, naše podněty, na dopis paní eh, Kety Eštenové a dnešní diskuze se věnuje tomu, že ve follow-up v dopise prezidiu parlamentu a v televizi ještě jednou zopakujeme a upozorníme na velké potřeby Libijců. Evropská unie má pozitivní image a je velmi dobré ho využít. Poslední poznámka se týká Bengázy, tedy té části Líbie, kde 60 hrubého domácího produktu eh, tedy vzniká. A tato část byla ovšem velmi často odsouvána do pozadí. Líbie není pouze Tripoli, Tripolis. Hospodářství je v oblasti Bengází a stejné je to i s intelektuální elitou. My, tedy Evropská unie, bychom se měli lépe zorganizovat a měli bychom zřídit eh, náš úřad také v Bengází. Zvažovali jsme to. Možná, že bychom v této části Libie mohli také vytvořit eh, evropský konzulát. Proč by všechny státy společně nemohly vystavovat eh, víza? tak aby lidé nemuseli cestovat 1500 kilometrů až do Tripoli. Šlo by o biometrické dokumenty. Musíte si uvědomit, že celá rodina musí dvakrát cestovat tam a zpět. Kdybychom našli nějaký racionální přístup, kdybychom se dokázali zorganizovat, tak by takový eh, konzulátní úřad byl velmi dobrý, velmi pozitivní a myslím si, že by eh, ten ohlas byl pozitivní. Ich habe das eigentlich gar nicht vorgehabt, aber ich muss bei mir Kukacin gleich sagen. Eh, jako Jelko Katzin musím říci, že ten eh, poslední nápad eh, s společným konzulátem dává velký eh, smysl, ale Velká Británie to do zajisté na radě odmítne. Ale to je jenom taková okrajová poznámka, protože dává smysl na tom pracovat. Já bych měl krátkou otázku. No, už jsme to dělali několikrát, věřte mi. Mám krátkou otázku na Ignácia. Jste v Tripoli, je možné vycestovat mimo Tripolis? S delegací. Jenom se ptám, protože když tak jako slyším něco o službě a od komise, tak tak eh, ty eh, domobrany eh, rabují, anebo jsou to bezpečnostní otázky. Já se oblouvám, musím za dvě minuty odběhnout. Tak jenom velice stručně, Alexandře. Služba nám eh, řekla, že bychom měli eh, jet na eh, zemi s bezpečnostní výbavou v helmách a s dalšími věci. Nemuseli jsme to použít. Ale problém mm, je, no prostě pohybovali jsme se svobodně, ale měli jsme dobrou bezpečnost. Jak říká pan Kačin, nebyla žádná funkční policie nebo armáda, která by mohla reagovat, kdybychom jim zavolali. Je pod kontrolou úřadu A dokonce i ministři mají problémy. Eh, s ministrem zdravotnictví jsme opustili eh, bezpečný hotel, ale on byl zadržen na cestě zpátky, takže <laughs> neexistuje žádný zabrný bezpečnostní systém policejní eh, a vojenský. V zásadě neexistuje žádná struktura, takže vstát se může cokoliv. Já jsem jel do Tripolisu a do okolí. Akorát, takže nevím. A z letiště jsem byl exportován nějakými dva, dvěma malými chlápky drobnými policisty, kteří měli pod kontrolou celé letiště. A víceméně jinak říkali. Takže, ale počkej, kdyby se střídalo, tak měli by velké zbraně. No každopádně vám eh, děkuji, ale ještě než eh, odjedeme, tak musíme přijmout eh, zápis z 20. prosince 2011 nějaké námitky, takže považován za přijatý a tímto odročuji schůzi zítra a zahajujeme hlasování v 9. Sharp, bring your... To přesně prosím, to si kartičky.